Uh, Kolegové, začneme. Začneme nejprve oznámeními předsedy. Než eh, přejdeme k přijetí návrhu pořadu jednání, přečtu vám stručné prohlášení tlumočníků. Asi budete vědět, o co se jedná, ale já vám to přečtu ještě jednou. Tlumočníci by vás rádi informovali, že eh, dochází k pracovnímu konfliktu kvůli jednostranně uvaleným pracovním podmínkám. Aktuálně se dostáváme do třetího týdne tohoto konfliktu. Tlumočníci říkají, že bez ohledu na mnohé ústupky z jejich strany se management Evropského parlamentu nějak nepokusili je kontaktovat nebo tento konflikt vyřešit a proto byli tlumočníci v některých kabinách na této schůzi zrekvírováni, eh, jinými slovy donuceni pracovat v rámci vyjádření solidarity, v rámci eh, toho, co považujeme za porušení práva tlumočníků na stávku, se eh, v ostatních kabinách tlumočníci rozhodli nezastavit práci tak, jak bylo původně naplánováno. Tlumočníci vás rovněž chtějí informovat, že nebudou připustěny žádné přesahy této schůze, tím pádem tlumočení skončí přesně v uvedenou původní dobu konce této schůze. Děkuji vám, že jste poslouchali eh, a doufám, že z hlediska tlumočníků jsem to přečetl dostatečně věrně. Takže máme tady tuto restrikci co do ukončení tlumočení. Teď se přesuneme k přijetí návrhu pořadu jednání. Rád bych vám navrhl následující změny. Bod 5 bude návrh, stanovis, návrh usnesení k humanitární pomoci, který proběhne v 11 hodin. Bod 14 se týká dohody mezi EU a Tuniskem, nikoli Tureckem, to je typografická chyba. Bod 33 bude představení návrhu zprávy ohledně mise do Bulharska což byla teda tedy Frontex Joint Operation 12. a 14. února, to se muselo odsunout. Body 34 až 35 budou projednány o 15 minut dříve, než bylo původně navrženo. Pokud nejsou námitky proti takto pozměněnému pořadu jednání, bude tento přijat. Co se týká jazykového profilu, já už jsem vám zmínil tu otázku tlumočníků. Kromě toho tlumočení není k dispozici nebo bude k dispozici ve všech jazycích, kromě chorvačtiny, dánštiny, malčtiny a gejlštiny. A tím se dostáváme ke schválení návrhu koordinátorů podle článku 205 jednacího řádu. Máme několik nominací zpravodajů, já to teďko proběhnu. V první řadě pan Štětina z EPP byl nominován zpravodajem k prováděcímu rozhodnutí rady ohledně spuštění automatické vyměny dat, co se týká eh, DNA s Chorvatskem. Pan Škripek z ECR byl jmenován zpravodajem na téma jedné psychoaktivní látky. Pan Carlos Coelho z EPP byl jmenován zpravodajem na téma nařízení ohledně VIS. A stanoviska Ana Gomeš byla jmenována navrhovatelkou ke stanovisku zprávy z vlastní iniciativy INTA ohledně blockchainu. Emilian Pavel. Emilian Pavel je SAD, ne? Pan Emilian Pavel z SAD byl jmenován navrhovatelem stanoviska ohledně zřízení eh, Evropského pracovního orgánu European Labour Authority. Pan Michael Bonny byl jmenován eh, navrhovatelem stanoviska k zprávě z vlastní iniciativy ITRE ohledně průmyslové politiky na téma umělé inteligence a robotiky. Souhlasíte s těmito doporučeními koordinátorů? Souhlasíte, výborně, děkuji. Prováděcí akty v přenesené pravomoci. Obdrželi jsme dva návrhy prováděcích rozhodnutí komise. 11. června eh, jsme obdrželi eh, prováděcí směrnici ohledně alarmových a signálních, eh, poplašných a signálních zbraní a eh, řízené akvizice a vlastnictví a držení těchto zbraní. A 12. června jsme obdrželi prováděcí směrnici komise ohledně technických specifikací označování palných zbraní a jejich eh, hlavních částí, co se týká platnosti směrnice 91 EEC ohledně kontroly nabývání a držení zbraní. Základní akt pro obě prováděcí směrnice je směrnice 2017 17. května 2017, která pozměňuje nařízení Rady 91477 EEC ohledně eh, kontroly eh, nabití a držení zbraní. Přijetí těchto dvou prováděcích aktů bylo komunikováno všem členům LIBE prostřednictvím biletínu 15. června 2018. Interní termín pro navržení jakýchsi námitek byl stanoven na 25. června pro tu první a 26. června 2018 pro tu druhou. Pokud kterýkoliv poslanec chce eh, navrhnout nějakou námitku, prosím informujte sekretariát LIBE do 25. respektive 26. června 2018 vždy do 12.00. A Upozorňuji, že v 11.15 bude elektronické hlasování. Prosím, připravte si hlasovací kartičky. No a hovořím tady v podstatě čtyřem, k čtyřem poslancům, takže díky alespoň vám, že jste přišli. Takže teď se dostáváme k bodu 3, což je eh, práva z třístraného jednání na téma výroční rozpočtové procedury, jedná se o výměnu názorů na téma eh, rozpočet na rok 2019, eh, to pan Vioty ohledně eh, priorit Libe, dal bych slovo panu Viotimu, ale on tu není. Pan Krysogonos je tu. Skvěle. Pan Krysogonos je navrhovatelem stanoviska Libe. Děkuji vám, pane předsedo. Pro, promiňte, promiňte ještě. Aha, ne, už můžete, prosím. <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie se nachází v kritické fázi, co se týká dalšího rozvoje evropského projektu. Řádná implementace eh, občanských svobod, spravedlnosti a záležitostí vnitra je klíčový prvek pro Evropskou unii. Dobře fungující ehm, evropský prostor svobody, eh, bezpečnosti a spravedlnosti je předpokladem pro boj s trestnou činností a pro zajištění řádného provádění základních práv v rámci EU. Proto Úroveň finančních prostředků eh, poskytovaných eh, pro tuto oblast víceletým finančním rámcem na období 2019 eh, bude <clears throat> plně součástí rozpočtu. Vzhledem k pokračujícím výzvám příchodu migrantů na hranice EU je naprosto zásadní, abychom poskytli náležité finanční prostředky tak, aby EASO se stalo plnohodnotnou agenturou, plnohodnotnou asilovou agenturou EU, která zajistí respektování základních práv pro všechny žadatele. V tomto kontextu je rovněž důležité poskytnout Frontexu adekvátní finance tak, aby i on mohl provádět svůj mandát účinným způsobem. V tomto souhladu e, výrazný nárůst závazku pro asilový a migrační fond o 56% na financování nové dublinské legislativy a obálka 175 milionů euro, kterou požádalo, o kterou požádalo Řecko, se budou považovat jako za pozitivní kroky. Situace ke konci roku 2017, která vedla k realokaci 275 milionů euro v platbách z azylového migračního integračního fondu vzhledem k problémům s kapacitou adsorpce v některých členských státech je něco, čemu je potřeba do budoucna zabraňovat. V tomto kontextu je nutné eh, stanovit si jednu rozpočtovou, jednu rozpočtovou položku pro každý z těchto cílů, tak aby výbor Libe mohl hrát svou dohledovou roli a aby byla posílena transparentnost financování na úrovni EU. Co se týká ochrany základních práv, je potřeba zdůraznit, že je velice výz, že je velice důležité adekvátním způsobem financovat dohledové mechanismy v oblasti justice, spravedlnosti a záležitostí vnitra. Je naprosto evidentní, že základní práva jsou v Evropské unii pod tlakem. A proto se doporučuje, aby rozpočty agentury FRA, agentury pro základní práva a EP, e EDPS, Eh, byly navýšeny. Je rovněž zásadní, aby EU LISA eh, dostala dostatek prostředků na rok 2019 tak, aby mohla najmout tolik pracovníků a eh, angažovat tolik expertů, kolik bude potřebovat pro řešení dodatečných úkolů, které dostala. Ačkoliv to tak není v aktuálním návrhu komise, ve ve víceletém finančním rámci na období 2021 až 2027. Eh, co se týče Fondu pro vnitřní bezpečnost, zde je potřeba zdůraznit, že posílení policejní a justiční spolupráce za účelem boje proti terorismu a dalšímu, dalším formám eh, vážného přeshraničního zločinu a boj proti kybernetickému zločinu, že toto jsou pro výbor Libe priority. Tím pádem vzhledem k důležité roli v boji proti různým formám trestných činů a v rámci spolupráce s třetími státy musí Europol dostat dostatečné množství prostředků. To samé se týká financování Evropského monitorovacího centra pro eh, drogy a drogovou závislost. Dále implementace přeskumu Evropské agentury pro eh, síťovou a eh, Eh, online bezpečnost, její mandát musí být náležitě posílen, aby mohla efektivně bojovat proti kybernetické kriminalitě. Rozpočet Eurojustu musí být dostatečně navýšen, tak aby Eurojust mohl plnit svou roli co do koordinace eh, vyšetřovacích procesů a eh, případných trestních stíhání ve spolupráci s příslušnými orgány v členských státech. Nicméně vážná redukce v rámci víceletého finančního rámce na období 2021 až 2027 závazků pro program justice a pro Eurojust se považují za kontraproduktivní v tomto ohledu. Takováto redukce rozpočtu je neudržitelná. Vzhledem k operačnímu růstu a politickým prioritám v oblasti bezpečnosti a justice je potřeba e, toto revidovat. Na druhou stranu zřízení rozpočtu 4,9 milionů euro pro Evropský orgán veřejného žalobce EPPO je e, vhodný eh, pro posílení spolupráce v oblasti justice a záležitostí vnitra. Na závěr mi dovolte říci, že řádná implementace rozpočtu, zejména v té zásadní oblasti občanských svobod, justice a záležitostí vnitra, musí nadále posilovat ehm, základní principy EU, jako je například ochrana lidských práv, solidarita, spolupráce nebo demokracie. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, pane Krysogonosi. Máme zde eh, pouze jednoho stínového zpravodaje, který by chtěl promluvit pan Mamikins. A pan Vioty dorazil. Dobrá, dobrá. Tak eh, budete na řadě po panu Mamikinsovi. Děkuji vám, pane předsedo. Milí kolegové, budu velice stručný. Rád bych zdůraznil význam dvou až tří témat v textu eh, ohledně rozpočtu na příští rok. Jednak se jedná o procedurální právo eh, všech žadatelů získat adekvátní místo, tedy v adekvátních eh, zařízeních a opatření na podporu migrantů. To je otázka pro nás jako pro Libe. Za druhé, myslím si, že bychom měli umožnit výboru Libe, aby hrál svou dohledovou roli a aby byla posílena transparentnost financování v EU. A také je potřeba bojovat za podporu pro FIA a EDPS. Samozřejmě eh, tady jde o ochranu základních práv. Řekl bych, že náš výbor by měl zdůraznit význam obou těchto nástrojů. Hovoříme-li o celém textu, rád bych zdůraznil, že eh, od odstavce 11 do odstavce 14 se objevují zásadní aspekty, dále v odstavcích 29 až 35 a pak 46 až 48 Nebudu to číst, nebudu to citovat, ale myslím si, že jako stínový zpravodaj, že tyto odstavce jsou zvlášť důležité a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Mamikinci. Teď bych dal slovo eh, panu zpravodaj pro rozpočet, panu Viotimu. A pane Krysogonosi, budete chtít pak vystoupit ještě jednou, nebo ne? Asi ne. Dobře, takže eh, kdybyste to mohl také uzavřít a pak ten bod uzavřeme. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám děkuji. Omlouvám se za mírně pozdní příchod. Ještě jednou se omlouvám. Je to kvůli té dopravní situaci v Bruselu. A děkuji za pozvání, děkuji za možnost zúčastnit se vaší rozpravy. V podstatě mám takové kolečko návštěv na výborech. Je to pro mě nesmírně užitečné pohovořit si s poslanci z jednotlivých zvláštních výborů, protože každý výbor má své priority. Já jsem předložil ten návrh 25. května a je tu několik témat, které chci obzvlášť vypíchnout. Je zapotřebí vysvětlovat, o co se snažíme, více do toho investovat, zejména azyl a migrace. EASO se musí transformovat v agenturu, což je cíl, který nemohu než podpořit, ale není to tak jednoduché. Jednak kvůli ekonomickým otázkám, ale také z důvodu struktury rozpočtu. Jsou tu čtyři různé rozpočtové linie, které jsou tím um, ošetřeny, kterých si se to týká. A dále jsou tu operace vyhledávání záchran na moři, ty nesmírně podporuji a budu se snažit je hájit i ve eh, fázi dohodovacího řízení. Musíme si udělat jasno, jakým způsobem tyto priority zapadají do víceletého rámce. A pokud jde o ostrahu vnější hranice, je potřeba zajistit dostatečné finance pro Frontex a EULISA e vzhledem k četným úkolům, které Eulisa může dostat. Jakožto Evropský parlament se snažíme tlačit členské státy v tom směru, že když jsou nějaké nové eh, potřeby, nové povinnosti, musí na to být také nové peníze a eh, noví zaměstnanci. pokud dělají agentury více práce, nemohou tak činit se stejným personálním obsazením nebo dokonce s méně zaměstnanci. Dále je to otázka policejní spolupráce, potírání terorismu, přeshraniční zločinnosti, převaděčství, Euro, Eurojust, EPO, Europol jsou tím dotčeny obzvlášť. A zpět k otázce migrace a azylu máme právní základ, který se týká humanitární pomoci v Evropské unii, což by mohlo být eh, náročné téma v rámci eh, dohodovacího řízení. Musíme zajistit, aby přijímání um, uchazečů o azyl, zpracování jejich žádostí mělo dostatečnou kapacitu, EULISA musí mít rovněž dostatečné zdroje. Co se týče zdrojů agentury, to je poslední věc, když se dotknu v této prezentaci. V průběhu uplynulého roku se nám podařilo dělat hodně práce v rámci dohodovacího řízení. Nedosáhli jsme úplně všeho, ale přesto jsme prosadili mírné zvýšení zdrojů pro Eurojust a JAZO. Cílem pro letošní rok je, aby tento trend eh, pokračoval, abychom i nadále se za to zasazovali, ale samozřejmě rada bude žádat škrty pro další agentury. A já jsem to chtěl vyslovit zcela jasně. Pokud dojde ke zvýšení, navýšení zdrojů, nemusí zůstat již žádná rezerva. Tím pádem pak eh, nemusí zbýt dost prostředků na pilotní projekty a přípravné, eh, přípravné opatření. To je určitá politická otázka, kterou je potřeba zvážit. jak se asi dovedete představit. Pokusíme se podpořit všechny požadavky líbe. Ale máme jakousi gentlemanskou dohodu s radou. Ta spočívá v tom, že nechci hovořit teď o individuálních případech, ale máme novou vládu v Itálii, a pokud se podíváte na tu, na tu nově se vynořící um, politickou linii, pokud bude investovat rada více do zvládání migračních toků, musí existovat dostatečné zdroje. Komise musí mít možnost řešit nové projekty. Pokud nebudou k dispozici finance, no tak pak to samozřejmě nebude možné. To musí být pro nás jakási červená linie pro celý parlament. A ať se nám to líbí nebo ne, nechceme aby se z populistické politiky stal populistický eh, rozpočet. Takže to je, to je jaksi můj cíl. Chci, abychom dosáhli nejširší možné podpory, aby vyjednavači parlamentu byli v pozici síly, Není to jen otázka podpory politických skupin, ale také podpory jednotlivých poslanců ve, na výborech. Děkuji. Já vám také děkuji. Myslím, že jste to sformuloval velmi dobře, velmi přesvědčivě. Poslanci přicházejí eh, postupně v různou dobu, pan Ježek, zpravodaj za ALDE, takže pokud eh, nám chcete dát vaši respektivu za, za tak prosím. Děkuji vám. V průběhu diskuze o obsahu dopisu zaslaného od Libé předsedovi eh, rozpočtového výboru jsem dal jasně najevo, že si musíme srovnat priority. V oblasti spravedlnosti a vnitra musíme zajistit, aby členské státy, které jsou v první linii a musí čelit přílivu uchazečů o azyl byli podpořeni agenturami jako je EASO a Frontex. Já vím, že máme nový legislativní eh, návrh a že máme tu gentlemanskou dohodu. Ale přesto bych byl raději, aby to vzešlo z řádného postupu. Samozřejmě, že je důležité mít dost eh, financí na boj s převaděstvím pašování. Lidé na externích hranicích mají pocit, že se jim nedostává dost, eh, dostatek podpory ze strany Evropské unie. Takže i když je samozřejmě pozitivní, že jsou eh, přiděleny fondy v oblasti azylu, tak myslím, že by bylo mělo být alokováno více prostředků Frontexu, abychom mohli pomoci členským eh, státům s ex- externími kontrolami hranice. Také podporuji nástroj flexibility pro rok 2019, aby bylo možné doplnit respektive implementovat politiky a opatření pod okruhem tři rozpočtu. Jinak v návrhu rozpočtového návrhu pro mandát pro trialog nejsou eh, bezpečnostní otázky eh, až tak prioritní navzdory tomu, že je, eh, že trpí tato oblast nedostatkem financí. Migrační otázky mají skutečný potenciál destabilizovat nikoliv jen některé členské státy, ale celou Evropskou unii. A Eh, samozřejmě eh, eh, můžeme, máme i různé inovace a tak dále, ale pokud nevyřešíme nelegální migraci, tak už nebudeme moci se inovací vůbec zabývat, protože bude všechno narušeno tím. Komise si to uvědomuje ve svém návrhu příštího, příštího právního rámce. Jsou celkové částky na ochranu vnějších hranic a řešení migračních toků, které se mají strojnásobit na 33 miliard eur. V dalších oblastech financování pod okruhem 3 chci zdůraznit eh, význam finanční podpory pro kyberbezpečnost, předcházení a boje s radikalizací a krizové řízení. Jsem znepokojen snižováním eh, eh, fondu pro interní bezpečnost a pro policejní a justiční spolupráci, ale vítám navýšení prostředků na závazky pro EULIZA o 100 milionů eur. Očekáváme, že rámec interoperability vstoupí v platnost v roce 2019 a EULISA musí mít dostatek zdrojů a zaměstnanců, aby mohla splnit dodatečné úkoly, eh, které jí eh, budou přiděleny. Abychom splnili všechny eh, cíle pro zbývající dva roky víceletého finančního rámce. Musíme se zaměřit na účinnou alokaci prostředků, abychom byli schopni řešit zejména migraci, která by mohla ohrozit eh, samu, samotnou budoucnost eh, eh, této Evropské unie. Těším se na další linie k rozpočtu na rok 2019, abychom mohli znovu zdůraznit naše priority. Děkuji, pane Ježek. Ano, tohle stojí samozřejmě za další debatu. Pan Vioty by na to chtěl určitě reagovat ale budeme to muset eh, teď již přerušit, tuto debatu, protože teď se sem dostaví ministr pro migraci z Řecka, ehm, kterému bychom chtěli dát prostor. Děkujeme panu Viotimu za jeho eh, příspěvek a také panu Chrysogonosovi jakožto stínovému zpravodaji. Děkuji vám pan řeck, eh, ministr z Řecka je už na cestě. Okay, so colleagues, um... Kolegové. Yeah, I was told one minute, two minutes ago. It's fine. As soon as he comes, we'll start. Jakmile dorazí, začneme. Protože na to máme pouze krátký časový úsek. Vážení kolegové, můžeme přejít k bodu číslo čtyři. Srdečně vítám eh, pana Dimitriose Vicase, řeckého ministra pro migrační politiku. Pane, pan ministra mezi nás dorazil, my jsme se s ním chtěli setkat v každém případě, ale zvláště v, při příležitosti dne uprchlíků. Děkujeme vám i za předchozí kontakty a zasedání, která jsme s vámi absolvovali. Vím, že někteří z kolegů pana ministra dobře znají. Včera probíhala debata a já vím, že se všichni velice těšíte na prezentaci pana ministra ohledně té takzvané mikroúrovně celého problému a to v předvečer zasedání rady, což je velice zajímavé. Eh, informace o azylovém řízení v Aténách jsou zde kolegové, kteří velice pečlivě sledují celou situaci a vy s nimi komunikujete a jste připraven s nimi komunikovat i dnes v průběhu dnešního zasedání. Já jsem hm, to nechtěl uvádět příliš dlouze, protože chci ponechat čas kolegům na dotazy. Vzhledem k Dni uprchlíků máte připraveno i video, jak jsem vyrozuměl, které si teď pustíme. Is that right? watch it now. Hello? Video? Yeah, it's happening. Yeah? Okay. Just checking. Sorry, the seamless organization of the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 Um, Ještě jednou vás tady srdečně vítáme a máte prostor. Děkuji. Já budu hovořit řecky. Rád bych vás informoval ohledně toho, co se děje v Evropě a v Řecku v současné době. Pane předsedo, děkuji mnohokrát. Je mi ctí a potěšením, že ve Světový den uprchlíků mám možnost vystoupit na půdě vašeho výboru. Rád bych všem popřál dobré dopoledne. Evropský parlament sehrává zásadní roli při řízení migrační politiky a politiky pro ochranu uprchlíků. Tato role Evropského parlamentu je naprosto zásadní a velice aktuální. Jsou to postupy, které vyjadřují společné evropské hodnoty, lidská práva a pravidla a normy mezinárodního práva. Dovolte mi soustředit se na několik konkrétních otázek dle aktuální situace. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o některé otázky vývoje ohledně Dublinu 4, jakým způsobem jednáme v Řecku, jak, eh, jakou máme představu ohledně druhého poletí roku 2018, ohledně roku 2019. Rád bych se s vámi podělil o několik základních myšlenek společná cesta Evropské unie si vyžádá průběžný dialog, kompromis a vize budoucnosti. To vše se musí opírat o společně dohodnutý základ, jinak bychom byli zase na začátku, neměli bychom žádná společná pravidla, společné hodnoty a žádné základní dohody. Základní otázka tedy zní, a ta se zvláště týká otázky uprchlíků. Umluva, ženevská umluva, New Yorkský protokol a další dohody platí zde nebo nikoli? Když hovoříme o solidaritě, tak otázka zní, o jaké solidaritě hovoříme. Je to solidarita vůči lidem, to znamená solidarita a spolupráce států a komunit za účelem pomoci, anebo hovoříme o solidaritě mezi jednotlivými státy, které se snaží vyhnout odpovědnosti řešit tuto otázku. Naše reakce by měla být naším dalším vodítkem a veškerá opatření bychom měli poměřovat optikou této odezvy a příslušných opatření. Je zřejmé, že moje odpověď by byla ta první. Výzva, které čelíme v oblasti migrace a uprchlíků, se vyžádá spolupráci všech na základě pravidel mezinárodního práva, solidarity a sdílení odpovědnosti. Stále ještě máme před sebou spoustu práce, abychom do cíle, do, dosáhli tohoto cíle. Ne všechny státy totiž sdílí ten týž cíl. Nejde o nic jiného, než o institut typu Evropská migrační a zlová politika, která by se opírala o tyto pilíře. Jednak zákonné právní postupy, abychom se vyhnuli problému převaděčů. Za druhé, spravedlivá udržitelná politika a systém azylového řízení, který by nezatěžoval jenom některé členské státy, které jsou na vnější hranice Evropské unie. Za třetí, posílená spolupráce s třetími státy, abychom byli schopni řešit základní příčiny problému migrace. Dnes a upřímně za poslední dobu nejsme schopni říci, že se situace nějak vylepšila. Nadále probíhají konflikty, sociální nerovnost se prohlubuje a zvláště nás trápí zhoršující se podmínky uprchlíků v Libanonu, Jordánsku, Iráku, Sýrii a v Turecku. To se týká i vysílených osob podle posledních zpráv UNHCR a IMO je tato situace těživá a odezva ta by měla představovat spolupráce nás všech. Evropa musí čelit těmto výzvám. Znovu usídlení musí eh, být hlavní nástroj pro řešení této otázky. Takovýto program by oslabil obchodování s lidmi a posílil by práva těch, kteří zákonně přijíždějí do Evropy. Musíme posílit naše snahy a musíme se neustále snažit bojovat proti těm, kteří obchodují s lidmi a využívají lidského zoufalství. Dále je zde otázka přeskumu evropského azylového řízení a dublinského nařízení. Řekně, řekněme si to úplně jasně. Řecko podporuje rozhodnutí Evropského parlamentu. A já se domnívám, že naše stanoviska se v tomto přiblížila. Pan prezident Tajani zaslal řeckému premiérovi dopis v tomto smyslu, kde, kde se uvádí, že členské státy by měly eh, postupovat jednotně. O to nám jde, toho bychom chtěli dosáhnout. Jinými slovy, je to stanovisko stejné jako stanovisko Evropského parlamentu. Zároveň však víme, že Evropská rada to vidí jinak. A velmi často platí, že se vývoj dostane do patové situace. My, my podporujeme úsilí bulharského předsednictví, které se snažilo najít kompromis, pokrokový kompromis, který by byl dostatečně odolný, pevný, který by představoval základ další diskuse Přestože zde existuje celá řada různých stanovisek, je zde dokument bulharského předsednictví, který je určitým podkladem pro další debatu. My nesouhlasíme s těmi, kteří říkají, že bychom měli udělat několik kroků zpět a vrátit se na samý začátek. S tím nesouhlasíme. Pak je zde velice důležitá otázka, na kterou bychom rádi upozornili. Je třeba, aby Evropský parlament vynaložil určitý tlak, dokonce větší než v minulosti, abychom byli schopni se rychle posunout na úroveň trialogu, abychom byli schopni vypracovat společné řešení. A také se domníváme, že je zde balíček sedmi návrhů. Je to balíček a tak to je třeba jej vnímat. Na tomto podkladě se domníváme, že bychom neměli tento balíček eh, rozdělovat a jednotlivé předpisy řešit v budoucnu izolovaně. Je zde pět členských států, které jsou v přední linii. My se snažíme postupovat jednotně. Vytvořili jsme 13 stanovisek. Čtyři byla přijata, devět nikoli. Toto se odhrálo před dvěma měsíci, mezi tím proběhly volby a atmosféra se poněkud změnila. Máme za to, že těchto 17 stanovisek, které odpovídají stanoviskům Evropského parlamentu, je třeba přijmout, je třeba je schválit. My bychom však uvítali debatu, která by umožnila nalezení řešení. Je zde několik stanovisek, které byly předloženy. To jsou stanoviska zemí prvního příjmu. Je, jsou to většinou tyto členské státy, které nesou největší břímě. Dovolte mi ještě jednou zopakovat. Je naprosto zásadní, aby docházelo ke sdílení, spíše než k tomu, aby byl na některé členské státy vyvíjen další tlak. To znamená členské státy, které jsou prvním bodem, prv, členskými státy prvního příjmu. situace, která panuje v tuto chvíli, je, není udržitelná. My musíme podpořit naše útvary, služby. Nemá žádný význam dát některým členským státům financování a potom je zatížit ještě více. My musíme tuto odpovědnost sdílet. Je to sdílená povinnost a Evropa je schopna se s ní vypořádat a zhostit se takové odpovědnosti. My jsme studovali náměty Evropského parlamentu Myslím si, že jsou velice slibné. Tak to vypadá naše stanovisko, pokud jde o dublinské nařízení. A v tuto chvíli bych rád ještě navázal na stávající situaci v Řecku. Viděli jste náš videosnímek. Už nevní rok 2015 probíhá na toto téma debata v Evropě, ale není možné se vrátit zpět do roku 2015. Ani k tomu nemáme žádné předpoklady, ani žádná objektivní data. V tuto chvíli probíhá v Evropě debata. A nejde jenom o rozdělení, ale jde spíše o to, že bychom se měli snad zítra vracet zpátky do roku 2015. Takovou představu musíme odmítnout, protože to posouvá náš program jenom. A to si myslím, že je zásadní. V roce 2015 panovala nouzová situace a my nadále posilujeme naše úsilí, ale situace je opravdu jiná, než byla v roce 2015. Já neříkám, že by potíže a slabé stránky od té doby zmizely. Tomu tak není, ale situace tehdy a nyní je opravdu jiná. Podařilo se dosáhnout v mezičase velikého pokroku. Já vám nechci malovat vítězný obrázek, ale dovolte mi říct, že máme 60 tisíc uprchlíků a migrantů, 16 tisíc na ostrovech. A z Turecka byl v druhé polovině roku 2017 větší příliv. To pokračovalo v prvních čtyřech měsících roku 2018. Já vám nebudu číst přesná čísla, ale došlo k velikému nárůstu, zvláště v měsíci dubnu a zvláště na hranicích na pevnině. To způsobilo veliké problémy a zlovému systému v Řecku a, a přímovým střediskům zvláště na některých egejských ostrovech. My jsme neustále komunikovali s Evropskou komisí, s panem komisařem, s bulharským předsednictvím, spolupracovali jsme i e, s tureckými představiteli proběhla dva je zasedání, jedno v Istanbulu, druhé v Atenách, technická zasedání na vysoké úrovni. A výsledkem těchto zasedání bylo, že se migrační toky vrátily zpátky na úroveň květnu 2017, což znamená, že došlo k poklesu 6600 v dubnu, 3200 v květnu a 1105 zatím eh, v červnu, to znamená do 15. června. Dovedete si představit tedy ten rozdíl, ten pokles. Řecká strana stojí o opravdovou spolupráci, skutečnou spolupráci s Evropskou unii a s Tureckem na téma řízení migračních toků. V poslední době se jednalo o něčem, čemu říkáme eh, jaderská cesta západního Balkánu. A já bych rád poukázal na to, že zde neexistují žádné údaje, žádná čísla, která by to odůvodňovala. Neprobíhají žádné sekundární toky migrantů z Řecka dál do zemí západní a severní Evropy. Proto bychom rádi, aby se všichni opírali o skutečné údaje. Podle našich údajů platí, že v roce 2017 při přišlo 18 readmisních žádostí z Albánie a v roce 2018 jsme zatím měli pouze tři žádosti, které jsme přijali. V tuto chvíli Naší hlavní obavou je eh, uvolnit ruce na ostrovech Lesbos a Samos, které jsou jakousi přední linií vzhledem ke své geografické eh, poloze. Jsou na vnějších hranicích Evropy a nadměrná populace v těch eh, dvou eh, střediscích je opravdu komplikovaná. Je to komplikovaná situace vzhledem k životním podmínkám, je to komplikované i z hlediska místních komunit, které obývají tyto dva ostrovy v Egejském moři. Máme žadatele o azyl, ne migranty a uprchlíky, ale žadatele o azyl. Na to musíme pamatovat je třeba urychlit azylové řízení a respektovat práva žadatelů o azyl. V polovině května jsme přijali nový zákon o azylu, který se opírá o tři pilíře. Zjednodušení, kodifikace a zrychlení správních postupů, zrychlení jednotlivých řízení, které by napomohly dodržovat závazky Řecka, umožnit nám lépe chránit žadatele o azyl jako takové a postarat se o uprchlíky, kteří se v Řecku eh, naleznou s tím, že my musíme dodržet normy mezinárodního práva. Jeden předpis, který jsme přijali, však nevyřeší všechny problémy. Je třeba podniknout další kroky na úrovni správního práva. Proto máme o 400 eh, zaměstnanců víc v azylových službách a v roce 2018 jsme zvýšili počet azylových výborů, eh, komisí, které věci projednávají. Původně bylo 12, pak 20 a předpokládáme, že v roce 2020 jich bude 30. V tuto chvíli jde hlavně o výklad a celé záležitosti také potřebujeme zajistit tlumočení pro azylové řízení a také musíme zlepšit podmínky přijímání aby eh, bylo možné tyto toky ošetřit. My jsme přepracovali některé naše postupy, rovněž jsme také změnili finanční plánování na druhé pololetí roku 2018. Předložili jsme nově aktualizovaný finanční plán Evropské komisi. Rovněž jsme předložili nový plán na rok 2019. V tuto chvíli v Řecku máme lidi v 27 dohledových střediscích, přístřeších v rámci programu SDA. Máme 21 tisíc lidí v různých bytech. To, to, chceme se dostat na 30 tisíc koncem roku. Tento program je realizován ve spolupráci s UNHCR. Máme 300 středisek pro nedoprovázané nezletilé v tuto chvíli máme takových míst 1056 a chtěli bychom jich mít 3000 v průběhu července bychom chtěli přemístit tisíce zranitelných osob z ostrovů na pevninu Řecka a zároveň do konce září bychom si rádi představili, aby na ostrovech se už nenacházelo více než 10 tisíc lidí. Aby tyto osoby měly možnost přístupu do škol na, záro, na základě nového plánu, který předložil ministr školství. Zároveň jsme zahájili integrační program, ten se osvědčil v, v, v Soluni a v dalších městech právě dokončujeme tyto pilotní projekty, jednak u, výuka řečtiny, zjištění základních dovedností a přístup na trh práce pro žadatel o azyl, migranty a uprchlíky. Představovali bychom si i zatímní program pro osoby, které dostanou azyl. 5000 míst na 6 měsíců. To by měla být součást našeho integračního programu. Dámy a pánové, vážení kolegové, Evropa se odsetla na křižovatce, potýkáme se s zásadními problémy a naše odezva, naše odpověď určí a sformuje budoucnost pro další generace. Dovolte mi říct to naprosto jasně. Jde o to, zda se přikloníme k solidaritě, lidským právům, hodnotám, nebo jestli se Evropa přikloní k xenofo- ke xenofobii a rasismu. Nejen o to však jde, jde i o budoucnost Evropy jako unie. Musíme bránit naše společné evropské hodnoty a snažit se o to, aby naše rozhodnutí byla respektována. Musíme rovněž dodržovat princip solidarity a hodnot, na něž je Evropa vybudována. Role Evropského parlamentu a výboru LIBE v těchto oblastech je zcela zásadní. Je to důležitější než kdy v minulosti. A proto je vaše role vás všech tak naprosto zásadní. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Nyní si vyslechneme otázky našich poslanců. Jen bych eh, si dovolil začít. Vy jste hovořil o tom, že se jedná o přední linii, o členské státy, s nimiž spolupracujete. Mohu se zeptat, jestli jste zaznamenal něco o těch dublinských návrzích, které vlastně neodpovídají té vaší představě a, jak jste říkal, představě Evropského parlamentu. To jsou ty eh, detence a zpracování případů v offshore lokalitách. Zaznamenal jste něco na toto téma? Pokud nikoli, tak v pořádku, jen jsem se chtěl zeptat. A pak k otázce řídícího orgánu a ve, e, řízení rozpočtu. Jak vypadá situace v tuto chvíli, pokud jde o financování? Já vím, že se určitě budou další ptát podrobněji na toto téma a poprosím všechny, aby se vyjadřovali vždy jen dvě minuty. Pan López Jár, prosím, máte slovo. Děkuji, pane ministře, děkuji za to, že jste se vyjádřila, dorazil mezi nás. Děkuji za to řecké úsilí čelit této situaci. To není okamžik, kdy bychom měli přednášet proslovy, těch už bylo hodně. Celá řada proslovů zazněla na téma migrační krize i na půdě Evropského parlamentu. Je třeba řešit konkrétní otázky je třeba se ptát a žádat eh, odpovědného ministra v radě. Vy jste to řekl správně, zde máte spojence mezi námi v Evropském parlamentu. Spojence, který vám pomůže řešit situaci a nastolit změnu. Jelikož odezva Evropské unie, tím myslím radu, je zatím naprostým selháním. Otázka tady zní, jak vidíte možnost do konce funkčního období sformovat alianci i na půdě rady, abychom odblokovali celou tuto situaci status quo migrační politiky, zvláště dublinské nařízení, sdílená odpovědnost. To je šance Řecka a dalších členských států, včetně tedy eh, Španělska s novou vládou. To je šance prosadit ty kroky. Dublinské nařízení je v tuto, chvíli, v tuto chvíli zablokováno, což znamená, že celé azylové řízení, celý azylový systém je zablokovaný a není možné nic činit na úrovni příjmu, na úrovni dalších postupů řízení, usedlování. Nic z toho, co se předpokládá v rámci azylového systému a celého balíčku předpisů, není možné realizovat právě proto, že dublinské nařízení je zablokováno. Je tedy možné do konce funkčního období provést změnu v tomto smyslu. Jako máte v tomto smyslu zkušenost? Můžete pomoci? Ehm, jsme schopni jako Evropský parlament pomoci? Já poprosím paní Barbaru Spinelli, každý máte dvě minuty a pořadí je dáno tím, jak jste se přihlásili. Děkuji. I já bych ráda poděkovala panu ministrovi za vystoupení. Rovněž děkuji Řecku za vynaložené úsilí v těžkých hospodářských podmínkách. Otázka, kterou bych chtěla vznést, se týká návrhu znění možné dohody, který jsme obdrželi k tématu dublinské nařízení. Zde se jasně hovoří o externím zajištěním zlové politiky a ostraje hranic. Hovoří se zde o regionální platformě, která by měla spolupracovat s IOM a s UNHCR. V praxi hovoříme o jakýchsi hotspotech, které by se nacházely mimo eh, území Evropské unie. A já se chci zeptat, co si o tom myslí Řecko. Já se domnívám, že taková politika by mohla představovat určité eh, zásadní riziko. Bylo by těžké stanovit postup, pro rozlišení ekonomických migrantů a žadatelů o azyl, na základě kterého předpisu by se rozlišovaly takové osoby. A pokud má třetí stát eh, předpisy pro stanovení takového rozlišení, plus je zde ještě otázka eh, znovu usidlování, což by bylo opět obtížné, a každá země by měla úplně jiné podmínky. A tak se chci zeptat, jaká jsou zde vytvořena spojenectví a rovněž, co si o tom myslí Řecko. Jaké spojenectví si myslíte, že by mohlo uspět? Máte podporu Španělska, ale ostatní země, bohužel Itálie mezi ně patří, nebude eh, vaším podporovatelem, byť je to rovněž stát, který se nachází na přední linii. Paní Bagatari Raris, prosím, máte slovo. Já jsem nezaznamenala své jméno. Ale vaše výslovnost, pane předsedo, se zlepšuje. Já jsem přemýšlela nad něčím jiným. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste mezi nás dorazil. A ano, máte pravdu. Musíme formovat budoucnost Evropy prostřednictvím těchto kroků. Já s vámi souhlasím a Řecko nese ohromné břímě. A ano, naše hranice jsou společnými hranicemi, takže pokud máme řešit společné problémy, společné výzvy, tak musíme postupovat společně. Vy jste hovořil o těch 60 tisících osobách na území Řecka. A já si myslím, že třeba sledovat tyto údaje za všechny země. Není vše zřejmé. veřejné mínění není stejné, jako bylo v roce 2015-2016. A tak se chci zeptat, o jakou národnost jde u těchto osob? Jaký je zde podíl nezlatělých mezi těmi 60 tisíci osobami? Pak jste hovořil o cíli přijetí 3 tisíc nezletilých, nedoprovázených nezletilých. Vy jste hovořil o tom, že tyto děti by se mohly dostat do školního zařízení, ale kolik z nich se skutečně dostalo na území Řecka do školního zařízení? Pak se hovořil o nutnosti spustit trialog. My s vámi souhlasíme a chceme prosazovat maximální tlak, aby se to podařilo a nechceme nechat Řecko osamocené v prosazování těchto úkolů. Rovněž jste hovořil o situaci na ostrovech, hovořil jste o problémech, k nimž jste došlo. Jak vám můžeme pomoci? Můžete nám naznačit, co bychom mohli učinit? My totiž nedostáváme veškeré potřebné informace. Prosím, využijte této příležitosti a snažte se nám uh, sdělit tyto informace. Pan Kytos. prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, Určitě si uvědomujete, jak důležitá je vaše přítomnost v tomto sále dnes, zvláště v souvislosti s tím, co právě zaznělo. My opravdu nemáme údaje. Máte v tomto parlamentu spojence napravo, nalevo i uprostřed, ale my potřebujeme od vás podrobnější údaje než to, co dostáváme od komise. Jedině tehdy jsme schopni vám cíleně pomoci a pak budeme schopni informovat další země a sdělit jim, co se dělo. Duel um, Macron-Merkel. Často, se ho, často tyto dva hovoří o nezákonných eh, tocích, ale ne o evropském azylovém systému až tolik. Ne tolik o migrantech. Pokud se věc nevyřeší za bulharského předsednictví, Jaká je vyhlídka, že se tento balíček zpracuje a dokončí za rakouského předsednictví? Já jsem se chtěl zeptat na to samé, ale vy jste to vystihli ještě lépe. Pan Kie, paní Kienky, prosím, je poslední na seznamu, kteří chtějí položit dotaz. Děkuji. Já bych ráda poděkovala panu ministrovi za vystoupení. Já naprosto souhlasím s jeho analýzou základních hodnot, společných cílů, které bychom si měli stanovit, společný azylový systém, který by vykazoval známky solidarity a respektu vůči lidským právům. Evropský parlament vynaloží maximální úsilí, vynaloží maximální tlak. My se už o to v tuto chvíli snažíme. Počínaje u návrhu holistického přístupu. To podpořila velká většina poslanců tohoto parlamentu v roce 2016, to konkrétně v listopadu roku 2016. My jsme tehdy hlasovali pro toto stanovisko, zastávali jsme jasný názor a v tuto chvíli znovu konstatujeme, že usilujeme o spravedlivý a azylový systém. Bulharské předsednictví se věnuje tomuto tématu a na základě poslední tiskové zprávy k balíčku soudíme, že se zde hovoří o regionální platformě, kde se budou rozlišovat ekonomiční migranti a ti, kteří žádají mezinárodní ochranu. Tím by se zabránilo těmto osobám pohybovat se po Evropské unie. Vy musíte hovořit s dalšími členskými státy na půdě rady, vyjádřit své stanovisko, stanovisko i Evropského parlamentu. Jsou zde stanoviska k dublinskému nařízení, eh, které prošlo v roce 2016 a bylo odhlasováno velkou většinou. Je to holistický přístup, nelze věc řešit ho, izolovaně, humanitární koridory, další příčiny migrace. Já si myslím, že zde není nedostatek návrhu, spíš nedostatek politické vůle. A tento signál bychom rádi vyslali a sdělili jej i dalšímu nadcházejícímu předsednictví. Kolegové se v podstatě ptají na to, jakým způsobem jste schopni tuto věc prosadit na půdě rady. Máme určité obavy z toho, co jsme slyšeli, že se v tuto chvíli na půdě rady děje. Děkuji, paní Tonkot. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Říkáte, že jsme zaznamenali pokles migrantů, kteří přijíždějí do Řecka. Ano, ale každoročně dochází k nárůstu v tomto počtu. To jsou osoby, které přijíždějí z řeckých ostrovů a z Turecka. Tak se táže proč? Co je tím důvodem? Má to být poměr jedna ku jednomu, že jedna osoba má být odeslána zpátky v chvíli, kdy jedna osoba přijata. Tak kolik lidí vlastně bylo odesláno do Turecka v rámci tohoto prohlášení? My jsme zaznamenali stále více zemí, které tvrdí ne na téma lodí neziskových společností Itálie, Malta jsou proti, takže vlastně jenom Španělsko zůstává. Jenomže Španělsko nemá kapacitu přijmout tolik migrantů. Pane ministře, myslíte si, že v tom spočívá nebezpečí? Že migrantů bude stále více, kteří budou směřovat na řecké ostrovy? Myslíte, že je to možnost? Zaznamenali jsme různé země v Evropské unii, které se vyjádřily ve smyslu ne proti společnému azylovému systému. Ta otázka už se řeší léta. A nevím, co z toho vyplyne, jak dlouho ještě může Řecko a řecké obyvatelstvo samo řešit otázku migrantů, kteří se dostávají na území Řecka a zůstávají tam. Já chápu, že jsou dokonce i na ostrově Lesbos nějaké konflikty mezi migranty a místním obyvatelstvem. V Aténách došlo k něčemu podobnému nedojde k nějakým sociálním nepokojům, pokud bude situace eh, pokračovat. A co Rakousko? Pokud to chápu správně, tak eh, Rakousko má úplně jiný názor na to, jakým způsobem můžeme řešit otázku migrantů. Budeme muset vyslechnout názor eh, země, která bude předsedat jako další. Děkuji. Pan Gonas, prosím. Pan, děkuji, pane ministře. Rád bych od vás slyšel, jaké stanovisko zaujímáte k tomu, co zaznívá za poslední dny z Německa. Asi víte, že to souvisí i se stabilitou vlády. Alespoň to plyne z toho, co jsme zaznamenali. Návrh německého ministerstva zahraničí byl ve smyslu usídlení vyzvýšeného počtu migrantů v zemích prvního příjmu, aby se odlehčilo oblastem, o niž si tento ministr myslí, že mají komplikovanou situaci. A já se ptám, pokud by se měl naplnit takovýto plán, až šlo by zvláště o Řecko, že by se migranti usedlovali v Řecku a vraceli do Řecka z Německa. Co by to způsobilo? Vytvořilo by to podmínky humanitární krize na území Řecka? Došlo by k nějakým nepředvídatelným následkům pro řecký stát? Případně byl by řecký stát schopen reagovat? Děkuji. Erišo? Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, dovolte mi poděkovat vám. Rádi bychom vyjádřili podporu Řecku. Jsme rádi, že podporujete stanovisko Evropského parlamentu k evropskému azylovému systému. Zde musíme postupovat ambiciozně, potřebujeme opravdový, skutečný evropský systém sdílení odpovědnosti. A překonat princip zemí prvního příjmu, prvního příjezdu, což je systém nespravedlivý. Je třeba se soustředit na lidi, snažit se o zajištění důstojného přijetí těchto osob. 28 členů rady se rozhodlo, že se rozhodovat nebude, což si myslím, že je naprosto nepřijatelné. Nemáme zde dohodu ohledně interní solidarity, což se mi zdá, že je v podstatě ignorování návrhu, který přijal tento parlament většinou dvou třetin. Musíme dodržet dublinské nařízení a pokud bychom zmeškali tuto příležitost, tak je to naprostá nečinnost selhání, neschopnost společného řešení, což otevírá dveře a těm, kteří budou prosazovat nacionalismus a fašismus. My musíme podporovat hodnoty solidarity, na kterých se Evropská unie zakládá. Pokud si myslíte, že Eh, můžeme v podstatě eh, přesidlovat lidi přes moře, tak to není možné. Pokud myslíte, že můžeme externě zadávat ostrahu eh, hranic, tak to také není možné. To už se vyzkoušelo a nikdy to nefungovalo. Otevřely by se ještě nebezpečnější trasy do Řecka a Itálie. Potřebujeme evropskou solidaritu, bezpečné zákonné trasy 28 členských států musí celou situaci projednat a nesmí promeškat tuto historickou příležitost, protože zde jde o budoucnost Evropy. Děkuji. Děkuji a prosím pana Ješka. Děkuji, pane předsedo. think tank Evropské stability, iniciativy Evropské eh, iniciativy se svým předsedou Geratem Nausem v Berlíně byli architektem myšlenky dohody mezi Tureckem a Evropskou unii, kdy představa této dohody spočívala v tom, že by se migrační trasa eh, koncipovala jinak. I ta, která vede do Řecka. V tuto chvíli předkládáme nové řešení, jak ošetřit trasu z Libie. A základním prvkem je zkrátit azylové řízení a řídit se nizozemským příkladem, kde to trvá až dva měsíce včetně odvolacího řízení a včetně všech dalších právních pojistek souvisejících s řízením. Je zde představa, že pokud by se taková myšlenka uplatnila na jihu Evropy společně s dohodou o návratech, tak by bylo zajištěno, že je jasně rozlišeno mezi těmi, kteří jsou skutečnými žadateli o azyl a kteří ne. A tak se chci zeptat, co by to představovalo? Jaká opatření by si taková myšlenka vyžádala i ze strany Evropské unie, pokud bychom se snažili prosadit takové řešení? Děkuji. Děkuji. Martina Anderson, prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za informace. Asi řada z nás bude souhlasit že nikdo se nerozhodne stát se jen tak uprchlíkem a já bych vám ráda poděkovala, ráda bych poděkovala Řecku za vynaložené úsilí, ačkoliv neexistuje zatím, jak jste sám řekl, zákonná bezpečná trasa. A vzhledem k tomu, že dnes je den uprchlíků, tak je naprosto na místě, že se dnes koná zasedání Koreperu. Nicméně informace z hotspotů a mm, informace o e, vnějším za, za, zadávání ostrahy hranic, to jsou šokující informace. My jsme prosazovali myšlenku solidarity v tomto parlamentu a v tuto chvíli bychom měli i solidárně prosazovat tlak na radu, aby došlo k přijetí našich návrhů aby ta, ten souboj hodnot, o kterém jste hovořil, kde některé hodnoty se stále vytrácejí, eh, skončil. Jsou zde eh, normy ženevské úmluvy, New Yorkského protokolu, to vše se přechází a já bych vás ráda požádala, abyste se ještě věnovala otázce obchodování s lidmi v Řecku a jinde. Jakým způsobem je tato otázka řešena, jakého pokroku bylo dosaženo? v rámci integračního procesu. Od dubna došlo tedy k zařazení 6600 osob na území Řecku. Řecka. To jsou často ekonomičtí emigranti, často na to zapomínáme, že je to někdy i vinou západního světa a změny klimatu, proč tyto osoby musí odcházet. Možná, kdybyste se ještě trochu vyjádřil k tomuto tématu, byla bych ráda, ale moc krát vám děkuji za úsilí, jež jste vynaložili a vím, že pokud eh, budete potřebovat učinit více, že byste měl v tomto smyslu dostat podporu. Děkuji a prosím paní Rosenberg. Děkuji, děkuji. Pane předsedo, já vám děkuji, pane ministře, za to, že jste se dostavil na náš výbor. Jeden z kolegů tady zmínil důležitou skutečnost. Protože pan Cerhafer, pan ministr vnitra německý, nyní tlačí na eh, paní kancelářku Merklovou kvůli eh, Dublinu a vracení lidí do zemí, prvního, eh, kam poprvé přijeli. Zatím víme také, že Německo zmrazilo proces sjednocování rodin. Čili máme rodinné příslušníky rozptýlené eh, po různých zemích. Zejména zemích, jako je má země eh, eh, první linie. Do jaké míry je Řecko řešilo tuto záležitost a jak to chce zvládat? Protože to je velká obava, která momentálně existuje v kontextu Dublinu. Birgit Cipel. Děkuji. Nebudu opakovat to, že drtivá většina migrantů a uchazečů o azyl je uh, hostěna třetími zeměmi mimo Evropskou unii, ale vždy budu eh, trvat a bojovat za to, aby Evropská unie byla rovněž místem, které bude dávat ochranu lidem a bude chránit ty, kteří prchají před politickým pronásledováním um, a um, mučením. To je ostuda, to, co vidíme v Německu, protože poslat uh, zpátky všechny uprchlíky, to znamená, že veškerý tlak bude jenom na některých zemích s externími hranicemi. Existuje nějaké evropské řešení? Velmi jasně uh, jste uh, to řekli. Je to tady v parlamentu je tu několik základních bodů ohledně relokace, ohledně eh, různých legálních způsobů, jako přemístění eh, modrých karet nebo nějaký další způsob spolupráce se zeměmi původu, aby méně lidí následovalo ty falešné sliby eh, převaděčů, aby země byly více schopny integrovat vlastní občany. Nicméně je naší povinností nyní ve stávající situaci dostat naší povinnosti a ukazuje se, že jsou tu zatím velké výzvy, kterým čelí Řecko, ale že se situace se vyvíjí a že na tom pracujete za komplikovaných podmínek. Takže po, pokud jde o situaci na ostrovech, mám jednu konkrétní otázku. Zmínil jste 16 000 osob na ostrovech. Také jste zmínil že hodláte tato, tyto počty snížit. Co, co tím myslíte? Co, budete je posílat zpátky do Turecka, nebo to bude řešeno um, přemístěním těch osob, nebo eh, bude více lidí na pevnině? A jaká bude podpora v těch hlavních oblastech, včetně integrace, eh, integrační podpory komise, agentur a dalších členských států? Můžete k tomu k těmto otázkám ještě něco více říci? Děkuji. Děkuji. Myslím, že jsem snad na nikoho nezapomněl. A chci to říct teď, protože pak už mě nikdo poslouchat nebude. Je tu mnoho lidí, kteří se eh, zabývají přesně těmito tématy. Dublin závisí na tom, aby se toto všechno dalo dohromady, proto dostáváte tolik otázek, aby jste přispěl k hm, této agendě takže to jsem chtěl zdůraznit. Takže prosím, pane ministře, myslím, že máte poměrně eh, rozumnou dobu na to, abyste mohla odpovědět. Děkuji vám za veškeré vaše otázky. Je z různých úhlů pohledu jsou dokladem značného zájmu, kterému se těší otázka uprchlíků a migrantů. Než se vyjádřím k těm jednotlivostem, rád bych vás informoval o pár skutečnostech, které máme na zřeteli. Víme, kolik například uprchlíků je teď v Jordánsku. 6 milionů. Turecku 3 miliony. A jsou země, a to je jedna věc, kterou chci skutečně říct, si země, které čelí eh, naprosto zásadním problémům. Ně, někteří řečtí poslanci to včera zmínili, musíme začít eh, tuto věc posunovat před. Možná bychom měli nějaký, nějakou zprávu, možná každý měsíc nebo dokonce každých 14 dní je zprávu pro Libe, možná přímo od ministerstva nebo z stáleho zastoupení eh, Řecka v Bruselu. Ale zkrátka tak, abyste viděli také naší eh, stranu, náš pohled, naši perspektivu. Velmi často totiž se nám dostávají informace pouze z médií. Někdy srovnáváme eh, nesrovnatelné věci. Bylo by dobré, kdybychom posílili naši spolupráci tak abychom měli lidi eh, skutečně z terénu. Co tím myslím? Já jsem ministr, spolupracuji na určité úrovni, A pak jsou také lidé, kteří každodenně jsou v kontaktu s těmi migranty a uprchlíky v táborech. Oni eh, pro ně tlumočí, re, registrují je. A já bych se chtěl od nich učit, nejenom z kanceláře. Protože ty skutečné problémy vidíme právě, když jsme v terénu. Kdybych mohl říct něco stručně eh, k, ještě k Řecku. A k Dublinu 4. A ještě některé další myšlenky. Dublin 4 a některé další podněty. Řecko ve srovnání s eh, v podstatě absorboval do roce 2017 20% všech těch všech fondů a program běží až do roku 2020. Nevíme, jak to bude s koncem roku, na konci roku 2017 nebo 2018, ale lze říci dvě věci. Průměrná vzroční eh, sazba v Evropské unii je 10%. A my se snažíme toto všechno lépe registrovat. Myslím si, že ty postupy, které máme, jsou všem dost pomalé. Nem, chybí nám finance. Tedy ne, že by ty finance nebyly, ale zatím jsme je nebyli schopni použít přímo v terénu. V roce 2015 jsme neměli ministerstvo pro migrační politiku. Neměli jsme skutečně řídící orgán. Takže my se snažíme tyto problémy nyní řešit. A jistě existuje kritika, ale i z negativní kritiky občas vzejde něco dobrého a já, já to rád přijmu protože je to pro mě pobídkou, abych pracoval ještě usilovněji. Musíme stále postupovat vpřed. No a co jsme až do posud udělali? Máme rozpočet na rok 2018. Na konci března jsme si uvědomili, že naše odhady z roku 2017 na rok 2018 výrazně podcenili, podhodnotili situaci. Takže jsme zaslali komisi revidovaný program. My jsme řekli, že do konce června budeme pracovat na dalších jedenácti přijímacích centrech. Chtěli jsme si zachovat ty, které máme Otevřeli jsme ještě další tři a chtěli bychom ještě otevřít další čtyři. To, to jsou jenom takové příklady, abyste si uvědomili, jak se věci mají eh, s těmi změnami, eh, s revidovaným rozpočtem, což bude pak schváleno do konce měsíce. Zároveň se připravujeme, tak aby mohlo padnout rozhodnutí k rozpočtu 2019 už to v podstatě máme. Co se stane v, me, v mezidobí 2018 až 2019? No, nebude žádná mimořádná pomoc, znamená ta mimořádná po, pom, pomoc, tato část prostě ustane. A rozpočet ministerstva bude rovněž posílen. Takže to jsou dvě zcela zásadní otázky. Pokud jde o tu řádnou pomoc, tak DG Home má komplikovanější postupy než DG, kde eh, ty, z kterého ty prostředky jdou přímo mezinárodním organizacím. Takže musíme se již nyní připravit, tak aby do konce roku jsme všechny eh, problémy vyřešili. Musíme projít všemi správnými postupy, a musíme vycházet ze skutečnosti, že práce, kterou odvádíme, je vlastně ve, ve prospěch těch příjemců. Nemá to být něco, co bude věci komplikovat. Potřebujeme transparentnost, potřebujeme eh, kontroly, potřebujeme celý eh, ten systém. Já jsem byl zodpovědný eh, za řadu migračních politik a ministerstvo se na tom do značné míry podílelo. Jsme mimořádné fondy, probíhaly kontroly, a velký počet lidí vycházel eh, v podstatě z té eh, práce, která byla odvedena. Eh, snažíme se pracovat na mnoha frontách. Um, měl bych hovořit pomaly, ale na druhou stranu mám málo času. Další záležitost. Ne, naprosto v pořádku, pokračujte. Takže dvanáct, třináct procent lidí je z eh, eh, Afganistánu, Iráku, kromě Syřanů. To jsou ty tři hlavní skupiny. A pak čtvrtá, to jsou Pakistánci. No a tyto čtyři skupiny představují sami sobě ten hlavní velký blok. Nový rozpočet, v novém rozpočtu jsme vyčlenili hodně prostředků na tlumočení, protože v roce, na začátku roku 2018 jsme s tím měli velký problém. Potřebujeme tlumočníky ehm, v 38 jazycích, aby jsme byli schopni to pokryt. Například na Lesbosu. Tam potřebujeme tlumočníky z 48 jazyků. Takže obecně řečeno, pokud se na to podívám statisticky, tak 27 až 30 celkové populace jsou mladiství a nezletilí. Mnoho z nich je s rodinami, ale někteří jsou bez doprovodu. No a e, mezi nimi asi 5% ...60 až 70% ve věku 15 až 18 let. A na základě našeho nového zákona péče o nezletilé připadá sekretariátu pro sociální solidaritu pod ministerstvem sociálních eh, věcí a práce. A doufám, že do konce roku to dokončíme. Tři tisíce míst pro tyto osoby na základě evropských standardů je pro nás nesmírně důležité, aby žádné eh, dítě, žádný eh, nezletilý nebyl mimo tu bezpečnou zónu. Bezpečná zóna vlastně je určitá část toho tábora, kde děti a eh, nezletilí bez doprovodu jsou, jsou drženi samostatně a, a já vím, že se o tom hodně hovoří na ministerstvu po každé, musíme jednat velice rychle, protože když se něco dělá, tak se to dělá z bezpečnostních důvodů. Nepřejeme si držet nikoho v, v zadržovacím centru. Otázka o školách a kolik jich je. Nemám ta čísla, abych vám přímo řekl, kolik, lidí, kolik dětí chodí do škol ale v tom druhém největším táboře v Řecku se konal takový festival osmi eh, eh, škol veřejných, kam chodí řecké děti i děti uprchlíků a migrantů. konal se festival, oslava, tam se všichni podíleli, všichni jako lidé, učitelé. Jistě, že se objeví nějaké různé problémy. Protože samozřejmě tu je určitá oddělenost mezi těmi školami. Nemáme dost místností. Budeme muset eh, přistoupit ke změnám, ale to, na tom všem se pracuje. No a za posledních pár let jsme zatkli 350 převaděčů, řeků, Ukrajinců, Turků a dalších národností. A v tomto boji musíme pokračovat. Asi jste si vědomi toho, že z ekonomického hlediska vlastně po drogách a zbraních, eh, pašování drog a zbraní, tak na třetím místě je pašování, respektive převádění lidí. Policie spolupracuje, spolupracuje s dalšími orgány, ale musí se to zlepšit. Musíme pokračovat v tom zásadním boji s převaděči, to je naprosto rozhodující. Návraty do Turecka na základě dohody. Tohle 1643 osob, které byly navráceny. A na základě, pokud jde o dobrovolné návraty, kdy se lidé vrátili tedy dobrovolně, tak to bylo asi 20 tisíc lidí za uplynulých dva, dva půl roku. Azylové řízení musí probíhat rychle, ale je to systém a je nutno celým tím systémem projít. Musí, musíme to implementovat jako celek. Navýšili jsme počet zaměstnanců v registračních centrech na ostrovech. Přijali jsme 400 dalších zaměstnanců zvýšili jsme počet imigračních výborů posuzovacích na 20. Zaměřují, ty se zaměří opět na ostrovy. Nezapomeňte na to, že mnozí z těch uprchlíků už jsou tam z dřívějších dob. vlastně už od roku 2015 a z dříve. Mnoho z nich už má legální statut, ale někdy je potřeba jim obnovit dokumenty, někdy ztratí. Takže s tím vším musíme držet krok. Také jsme změnili způsob přijímání řešení, to je opravdu důležité právě kvůli té rychlosti. A naší snahou, naším cílem je, aby ten proces byl dotažen do 90 dnů. Vím, slyšel jsem o e, Nizozemsku, nizozemský ministr mě informoval o jejich postupech. My to nemáme úplně stejné, my máme ještě další úroveň která je do toho zapojena. Ale je to otá- také otázka množství, otázka kvantity. Pokud um, bychom se řídili tím, co říká rada, tak bychom museli projít 15 000 žádostí o azyl ročně. Ale my eh, musíme ehm, posoudit mnohem víc, 50 tisíc. A my tudíž samozřejmě sledujeme, co se děje v různých státech, abychom zvýšili naši efektivitu, ale aby to zároveň bylo spravedlivé. A ještě otázka pana Chrysogonosa. Já vlastně nehovořím jen o Řecku. Jsou jiné země, které jsou vystaveny migračnímu tlaku. Pokud máme uzavřené hranice, nebudeme, nebude žádné sdílení a budou návraty podle Dublinu, tak to nejde jenom o Řecko, tak Itálie, Malta, Španělsko, Kypr. Bude to ještě, ještě eh, větší problém. 500, 600 žádostí v rámci Dublinu. Z Albánie tedy máme tři, ale tam to není Dublin, ale jsou to i tak návraty. Ale těch 500 k tomu bude nutno připočíst. 60 tisíc. A pak ještě další lidé z, z Nizozemska a tak dále. A momentálně, když Dublin 4 vlastně ne, nemáme. Bychom se o tom měli bavit. Ale souvisí to s otázkou sjednocování rodin. Formálně to nebylo zmraženo. No ale no, formálně nebo neformálně jde o to, co se děje v praxi. V roce 2018 prostě k žádnému sjednocení rodin nedošlo, přitom to byl velmi dobrý postup který se předtím implementoval. A Německo, alespoň tak, jak já to vidím, udělalo hodně pro zvládnutí migrační a uprchlické krize. Celá ta struktura musí vycházet z toho, co se udělalo až do posud. Neměli bychom eh, se dostávat do nějakého skluzu. Nemůžeme se vrátit do roku 2015. To prostě není možné čistě z praktického hlediska. Tak Dublinu já neřeknu, že 28. června nic nestane. Takhle, takhle ostře to říkat nebudu. Ale dochází k určité mobilizaci v posledních dnech a to na obou stranách. Pro i proti. a zatím nemáme ještě jednoznačné odpovědi. No, asi chápete, že v zásadě ten návrh jako takový je velice dobrý. Já nejsem poslanec. Pokud se ptáte, jestli bych to podpořil svým hlasem, tak určitě oběma rukama. Ale když má někdo odlišný názor, musí, to, musí ho vyjádřit. Aby mohl vzniknout nějaký kompromis. Kompromis je návrh bulharského předsednictví. A my sami říkáme, ano, jistě, že je potřeba, aby existovala nějaká distribuce, a to ne dobrovolná, ale řízená. Ne, ne možná 8 let, a, ale třeba 5 let. Je to otevřeno, samozřejmě můžeme se o tom bavit. Ale pak je tu ta další stránka věci, která říká, tak zbavme se toho všeho, ven s tím. To není přece odpověď. To, to není odpověď. A není to možné. V Unii, která se zbavila hranic a teď bude vytvářet dvoje hranice, externí a vnitřní hranice a vnější hranice najednou začneme znovu vytvářet. Je to skutečně dramatická situace. Ale zamyslete se nad tím. Tito lidé přichází kam? Do Evropy? Nebo je posíláme vlastně do Evropy? Pokud se zapojíme do těch válek, které zuří eh, v těch zemích, eh, eh, odkud oni pocházejí, no tak kdo pak koho kam posílá, když vlastně jsme, se účastníme těchto konfliktů. Nad tím je důležité se zamyslet, místo abychom se bavili o tom, o tom, o čem se bavíme. Neměli bychom se náhodou bavit o tom, jak chceme pomoct Nigeru nebo Nigerii, aby tito lidé nechtěli odcházet ze svých domů, aby tam zůstali nebo mírotvorná činnost v Sýrii, v Afganistánu. Jak se postarat o to, aby existovala skutečná jaderná dohoda? Já nejsem žádný extremista, ale mám takový pocit, že pokud jde o, o odbourávání hranic, tak to nám velice dobře jde, pokud jde o financování, pokud eh, hovoříme o tom, že chceme mít společnou měnu, bankovní systém, no ale jakmile se začne hovořit o azylovém systému, tak najednou všichni začnou mluvit o té své vlastní zemi. Takže pardon, ale s tím naprosto nesouhlasím. No já si myslím, že probíhá úsilí 28. Eh, můžeme dospět ke kompromisu a pokud chcete slyšet můj názor, tak tedy pak samozřejmě se můžeme bavit o azylu, když se to, určitě to bude trvat roky, ne měsíce. Ale tu jasně je jednoznačně otázka solidarity. A pak nová myšlenka, to jsem viděl nedávno v nějakém dokumentu, který nebyl příliš, který není příliš dobře znám. O, to otázka jakéhosi outsourcingu hranic, čili hotspoty ve třetích zemích. Co to, má, co to je zač? To už se zkou, to už se zkoušelo. Nechci se teď vrátit se do druhé světové války, ale třeba v 90. letech. Některé evropské země v Magrebu. No a jak to dopadlo? Napětí smrt. Ale napětí i v našich zemích. Takže já jsem proti. Vidím tu určitou snahu tu agendu trochu posunout místo solidarity a přerozdělování Najednou ho o, jednáme na základě strachu, ochrany, ochrany. Chceme se chránit, to protekcionismus. A o tom to je. Bezpečnost je výsledkem demokracie. No. Nemůžeme říct, že bezpečnost je důležitější, eh, má prioritu před demokracií. Se pak to pak eh, diskuze uvízne na mrtvém bodě. Máme postupy, kterými chceme věci urychlit, samozřejmě to monitorujeme, já sleduji různé think tanky. Není žádný exkluzivní think tank, aspoň tak, jak to vnímám. Já myslím, že je zásadní, abychom ty naše asilové postupy urychlili. Ale to nemůže probíhat tak, že bychom věci šedili, s tím nemohu souhlasit, že jednou cenu nemůžeme ignorovat určité věci, nemůžeme říct, že že by třeba lidé ze Somálska nebo z Nigerie neměli právo na to, aby se někdo zabýval jejich uh, azylovou uh, žádostí. Takže myslím, že pomalu mi dochází čas. Ale ještě jedna věc. Ptali jste se, co, jak se díváme ministerstvu na těch 16 tisíc eh, lidí, co eh, jsou na ostrovech. V průběhu července, srpna a září minimálně dorazí minimálně dalších 6 tisíc lidí. Ne 16 tisíc, no, takže bude, bude tam 22 tisíc. A my bychom to chtěli snížit na 10 tisíc do září. Čili když v průběhu července ty zranitelné skupiny snad vytvoří eh, nějakou, se bude pro ně vytvořena infrastruktura na pevnině. Chceme zrychlit azylové řízení jako takové, ale stále je před námi otázka dobrovolníků a návratu. Už to politická otázka. Je důležité urychlit naše azylové postupy, musíme bojovat na obou frontách a je, existuje dobrá vůle v dosažení výsledku, ale nezapomínejme, že migrační otázka je ovlivněna mnoha různými faktory a výšení toku v roce 2017 a 2018 může plynout ze dvou faktorů. Jednak zejména pokud ten masový exodus z Iránu a Afganistánu směrem do Turecka. A kurdové také z Afrimu, kteří utíkají před válkou. to je to na jedné straně, na druhé straně musíme bojovat s pašeráky, s převaděči. A pak je otázka toho, jak, eh, jak se postavit k té záležitosti s Tureckem, migračních otázek z evropského hlediska. K tomu nemůže dojít, pokud nebudeme mít jednoznačnou spolupráci s Tureckem, kvalitní spolupráci s Tureckem. Nemůžeme měsíce po jednání ve Varně se hádat o tom, kdo zaplatí 3 miliony, kdo, kdo to, kdo to zacáluje, kdo to zaplatí. Nebohužel ta druhá strana, protistrana, používá ty lidi jako nátlakový prostředek na Evropu. Čili jestli je to, pokud se na to díváme z vojenského hlediska, armáda na hranicích použít řešit to vojenskými prostředky, no tak vojenskými prostředky to nevyřešíme. A navíc e, tím můžeme narušit celý průběh dějin. Děkuji vám, pane ministře. Potlesk si jistě zasloužíte. Měl bych připomenout kolegům, že pan ministr přijel už včera a odpovídal na velice detailní otázky ohledně asilových služeb a všeho ostatního. Takže tento vztah mezi naším výborem a vaším ministerstvem je i nadále velice silný. A dále, co se týká toho širšího rozhledu, my nebudeme na zasedání rad, bude tam předseda parlamentu. Jistě můžete zmínit, jaká je linie tohoto parlamentu. Většinová linie je naprosto jasná. Jsem velice rád také za to, co jste řekl o tom outsourcingu. Ono to eh, nikdy nefungovalo, nikdy to fungovat nebude. Pro někoho je to třeba lákavé, ale nebude to fungovat. Je to zkrátka taková mm, krátkodobá noční můra, pokud to někdy nastane. Každopádně vy máte naši podporu a doufáme, že tento názor budete zastávat i na zasedání rady. Takže pojďme eh, zachovat náš vztah co nejsilnější. Už včera jste slyšel naše názory. Ještě jednou vám děkujeme, že jste dnes přišel a přejeme hodně štěstí s tou situací na ostrovech a na zasedání rady. Děkuji vám. Děkuji i vám, pane předsedo, za vaše pohostinství a za možnost promluvit před europoslanci. Doufám, že eh, jste tuto rozpravu nepovažovali za ztrátu času a věřím, že i nadále bude docházet k výměně názoru mezi námi a že budeme hledat praktická řešení pro všechny problémy, které nastanou. Pokud budete chtít, budete vítáni v Řecku, nejen vy osobně, ale celý váš výbor, případně nějaká delegace eh, vašeho výboru, abyste na vlastní oči viděli, co se děje v Mori, v Eleoně, i v Idžoně a eh, všech těch ostatních regionech. Děkujeme moc krát. Měl bych zmínit že zpravodajové k Dublinu a dalším tématům ty ostrovy navštívili a jistě využijí i tuto vaši nabídku. Děkuji vám. Teď se, kolegové, dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je bod 5. Pokyny pro členské státy v rámci prevence toho, aby se humanitární pomoc kriminalizovala. Pokud jsou kolegové připraveni, můžeme se do tohoto bodu rovnou pustit. Jenom abych vám vysvětlil, jak se věci mají, odkud toto usnesení pochází. Koordinátoři Libe rozhodli na zasedání 24. května, že předloží usnesení na červencovou plenárku s tím, že budou chtít, aby komise představila pokyny ohledně implementace takzvané eh, směrnice o facilitaci která vyžaduje, aby, smě, aby členské státy přijaly vhodné sankce pro osoby, které pomáhají s ne, neregulérním vstupem nebo neregulérním pobytem osob. Nicméně ta směrnice předpokládá výjimku, pakliže taková pomoc je humanitární ze své podstaty. Cílem těchto pokynů je zajistit jasnost a jednotnost implementace aktuálního aký tím, že budou specifikovat, jaké formy usnadňování by neměly být kriminalizovány ze strany členských států. Já jako zpravodaj jsem pracoval se stínovými zpravodaj a děkuji jim za pomoc. Odvedli jsme mnoho práce. Děkuji stínovým zpravodajům za jejich rychle odvedenou práci na toto citlivé téma. Máme text, který je dnes prezentován. Hlasovat se o něm bude v pondělí 25. června. Připravuje se usnesení ehm, s v návaznosti na otázku k ústnímu zodpovězení podle článku 128 jednacího řádu z 12. června. Já bych dal rovnou slovo stínovým zpravodajům, když dovolíte. Ověřil bych si jejich pozice na toto důležité téma. A nejprve bych dal slovo Franku Englovi, eh, stínovému zpravodaji za EPP. Děkuji, Klode. Vy už jste řekl, že toto je text, kterým chceme v podstatě zajistit dodatečnou úroveň jistoty a právní jistoty v tom smyslu, co to je to usnadňování, ta facilitace a co to není. Je evidentní, že usnadňování eh, nelegálních přechodů hranic eh, je opovržení hodné, ale děje se. Vidíme ho znovu a znovu za poslední měsíce a roky. Vidíme, že humanitární pomoc eh, může být snadno zaměňována za usnadňování nelegální migrace. Zatímco e, záměrné usnadňování nelegálního přechodu hranic lze občas zaměňovat za humanitární pomoc. A v kontextu tohoto usnesení v zásadě žádáme, aby do budoucna existovaly pokyny ve smyslu, co že přesně je legitimní, co se týká tedy pomoci a co už legitimní není, za jakých okolností takovéto usnadňování přechodu hranic může probíhat. Chceme, aby humanitární aktéři, jejichž příspěvek je velice důležitý při záchraně životu, aby jednali nejen eh, v rámci koordinace s národními orgány, které jsou formálně zaúkolovány záchrannými operacemi, ale aby také splňovali pokyny eh, eh, těchto orgánů v tom smyslu tedy, že nemohou jednat na vlastní pěst a dělat si, aby se tak řeklo, co chtějí. Zajistíme tak právní jistotu pro to, co dělají humanitární pracovníci na středozemním moři a je to i konec konců v souladu s tou logikou kodexu chování, který pro humanitární aktéry na středozemním moři již vznikl. Samozřejmě víme, že Libie nikdy takovouto záchranou oblast neidentifikovala hned za svými teritoriálními vodami. Je to tedy velice složité téma, není vůbec jasné, není to vůbec tak jasné, tak, jak bychom si třeba přáli, ale takový je zkrátka svět, ve kterém se pohybujeme a potřebujeme jistotu a jasnost pro všechny operátory, kteří v tomto sektoru součiní. Děkuji, Franku. Díky za konstruktivní přístup k celé věci. Jak jste právě zmínil, je to velice složité téma. Ten daný region je velice komplikovaný a je důležité, aby náš výbor k tomuto přistupoval eh, právě z hlediska právní jistoty. Takže díky za to. Za ECR eh, mám napsaného pana Hala Aho, ale nevím, jestli ho někdo nahradí eh, za ECR. Ne, Malin, vy nejste ECR, to se nezlobte. E, někdo jiný? Ne, dobře, takže půjdeme na stínovou zpravodajku za ALDE, což je Cecilie Wikstrom. Cecilie, prosím. Já vím, že mikrofony občas zlobí, můj se teď zrovna třeba nechce vypnout. Aha, zdá se, že se rozbily mikrofony. Ověřte to prosím u techniků. Tlumočníci by rádi informovali, že i oni mají problémy s mikrofony. To je technická závada, mikrofon nelze vypnout. Takže na chviličku přerušíme schůzi. V rámci urychlení malin váš mikrofon funguje nebo ne? Nefunguje, dobře. Zdá se, že už to konečně mám komplet v ruce, funguje pouze můj mikrofon. Velice se omlouvám, kolegové, musíme si udělat krátkou přestávku, protože je potřeba opravit konferenční systém. To je zejména pro ty z vás, kteří jste právě přišli v sále, nám aktuálně funguje pouze jeden mikrofon. Milí kolegové, na odstranění problému se pracuje. Hlasovat každopádně začneme včas. Kolegové, možná jste si všimli, že máme eh, technické potíže s konferenčním systémem. Vaše mikrofony nefungují, ale můj snad ano. A s trochou štěstí slyšíte i tlumočení. Eh, technické služby eh, pracují na odstranění tohoto problému, ale já nechci zdržovat s hlasováním, takže budeme hlasovat s vaším dovolením. Pokud je někdo proti, prosím, řekněte mi to. Pokud byste chtěli během hlasování něco říct, tak zkrátka zvedněte ruku a hovořte bez mikrofonu a uvidíme, jak tu situaci zvládneme. Je to přijatelné? Ano? Slyšeli jste všichni, co jsem řekl? Dobře, takže budeme pokračovat s hlasováním. Souhlasíte, pane Bekre? Vy říkáte, že to je v pořádku? Aha, dobře. Tak fajn, takže budeme hlasovat, nicméně nebudete moci používat mikrofony, dokud toto někdo neopraví. Každopádně technici již na tom pracují. Takže začneme hlasovat, kolegové. Jako první je to hlasování, eh, je bod 6 což je něco, co vám musím přečíst. Jde ohledně prováděcí rozhodnutí rady, ohledně výměny údajů o DNA v Chorvatsku, který nav- eh, pan Štětina navrhuje toto přímo bez podměvacích návrhů. Jeho zpráva byla rozeslána, máte ji v dokumentech. Nebudu žádat pana Štětinu, aby si vzal slovo, protože nemáme mikrofony, takže pokud byste s tím souhlasil výjimečně pro dnešek, tak eh, a pokud nebudou námitky, tak eh, můžeme tuto zprávu eh, přijmout v rámci zjednodušeného postupu bez námitek. Děkuji vám, pane Štětino. A námitky nejsou. Výborně. Takže tím se dostáváme k prvnímu hlasování, což je zpráva pana Lenárse. Pokud jsme připraveni, Tak kolegové, první hlasování. Spravodaj pan Lenárs, návrh nařízení parlamentu a rady ohledně využívání šengenského informačního systému pro navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je to přijato. 39 pro 7 proti 2 se zdrželi. Jdeme na další hlasování což je opět nařízení parlamentu a rady o zřízení provozu využívají, využívání šengenského informačního systému, eh, nařízení 515 2014. Pan Coelho, zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Opět eh, pan Coelho, další zpráva o SIS ohledně trestních věcí zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato 42 pro 5 proti, 5, 1 eh, se zdržel. Teď jdeme na návrh zprávy zahájení vyjednávání ohledně výměny osobních údajů mezi Europolem a jordánskými orgány. Takže máme zde celkem osm složek, o kterých musíme hlasovat. Pokrýváme mezinárodní dohody mezi EU, eh, eh, mezi Europolem, Jordánskem, Tuniskem, Tureckem a tak dále a tak dále. Abychom ta hlasování zjednodušili, protože mnoho pozměňovacích návrhů se opakuje napříč složkami a podařilo se na, najít kompromisy, eh, tak stínoví zpravodové a já navrhujeme, abychom hlasovali takto. Začneme hlasováním 2018 lomeno 2060 dohodou o Jordánsku. A pak eh, ty pozměňovací návrhy, které se budou opakovat, jsou označeny šedě v tom hlasovacím seznamu o Jordánsku a pokud budou přijaty, tak budou považovány za přijaté i ve všech těch ostatních zprávách. A pak tím, že eh, to uděláme takto, zajistíme koherentnost napříč všemi těmi složkami. Eh, sice jenom já mohu mluvit do mikrofonu, dnešek asi není úplně dobrý den, doufám, že jste to všichni pochopili. Každopádně, eh, dokud jste nepřišli na hlasování, tak šlo všechno jako po másle. No nic, nikdo eh, není, kdo by nesouhlasil, i kdybyste nesouhlasili, tak vás neuslyším, takže budeme hlasovat. Tak, pokud máte, zcela vážně, pokud máte nějaký problém s tímto postupem, tak se prosím přihlašte. Dobře, takže za návrh 12 zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je zamítnuto. Tak dobře, vezmeme to o něco rychleji. Návrh 14, zahajuji hlasování. 14. Konec hlasování. Konec hlasování, to je přijato. Kompromis 1, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Eh, teď kolegové, já jsem udělal chybu, eh, že jsme nehlasovali o návrhu 13. Omlouvám se, pozměňovací návrh 13 na první straně. Omlouvám se, takže návrh 13 zahajuji hlasování. Návrh 13. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Je to přijato. Takže zpět na další stranu. Návrh 19. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato kompromis 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato kompromis 6. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato návrh 33. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 34. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Ne, pardon, zamítnuto, omlouvá se předseda. Návrh 36. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis 7, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 38, zahajuji hlasování. Tak to musíme udělat ještě jednou. Zdá se, že i tyto stroje již kolabují návrh 39. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Eh, zkuste někdo mikrofon, jestli už náhodou nefungují. Eh, zamítnu to každopádně. A stále nefungují dobře. Návrh 40. Zahajuji hlasování. Konec hlasování je zamítnuto. 41 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 42 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 43 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto 44, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 47, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování, to je zamítnuto. Tak, teď návrh 5, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Návrh 5. 5. Stále zahájeno hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 6. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 7. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 8 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 9 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 10 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. E, návrh 1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 2. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 3. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je zamítnuto. Závěrečné hlasování, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování, přijato 44 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Tak, teď půjdeme kolegové na Turecko. Turecko. Takže návrh 14, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 17, zahajuji hlasování. A ano, návrh 17 stále zahájeno hlasování, stále můžete hlasovat. Návrh 17, on ten stroj nějak pomalu reaguje. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 18, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 19 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 21 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 25, zahajuji hlasování. Ano, Judith? Ale musíte mluvit dost nahlas. Bohužel příspěvek ze sálu není slyšet. Aha, Judith, já se omlouvám eh, jednak za tu poznámku o vaší hlasitosti a za druhé eh, máte pravdu. Takže kolegové, eh, prosím o pozornost. Paní Sargentini má pravdu. Mm, zapomněli jsme hlasovat o návrhu 20. Díky, že jste si toho všimla. Takže Opět příspěvek bez mikrofonu, který není slyšet. Ne, ne, ne, ne, ne, není to žádná apokalypsa, nemusíme restartovat svět, to ne, stačí návrh 20. Návrh 20. Zahajuji hlasování. Opět bez mikrofonu. Ne, Stačí pouze 20... Momentík, dejte nám chviličku. Tak, Kristýn, zkontrolujte si, zda to podle vaší interpretace je správně, ale návrh 15 se považuje za přijatý, protože byl přijat v té složce o Jordánsku. To je možná to, co vám uteklo. A tím pádem zbývá pouze návrh 20 k odhlasování. V pořádku? Další poznámka bez mikrofonu, která není slyšet. Je to návrh 20 k odstavci 3. Odstavec 3. Takže vy říkáte, že je potřeba hlasovat o návrhu 20. Ne, nemáte pravdu. Podívejte, nebudeme to dál zdržovat. Aby to bylo jasné. Patnáctka se považuje za přijatou, protože byla přijatá u Jordánska. A teď hlasujeme o návrhu 20. To je ta chyba, kterou jsem udělal. Takže ano, dává to smysl, musíte si to pozorně přečíst. Návrh 20. Musíme hlasovat návrh 20. Pojďme ho odhlasovat. Další příspěvek bohužel bez mikrofonu. Ano, já vám děkuji, pane Zilstra, za tu poznámku, ale eh, víte, hlasovat musíme podle seznamu tak, jak je. Reakce bez mikrofonu. Ano, eh, pojďme odhlasovat návrh 20. Zahajuji hlasování. Hlasujeme návrh 20. Hlasovali všichni? I když jste třeba nechtěli? Konec hlasování? Zamítnuto. Takže teď budeme hlasovat o návrhu 25. Návrh 25. Zahajuji hlasování. 25. Konec hlasování. 25. Zamítnuto. Návrh 32. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 36. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Teď, kolegové, návrh 49. To je na straně 8 vašeho seznamu, návrh 49, zahajuji hlasování. Ano, já bych asi čísla stránek neměl zmiňovat, vidíte. Návrh 49. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 51. A, pardon, to odpadá. Jdeme na návrh 60. Zahajuji hlasování. Návrh 60. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 6. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. A teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 41 pro 6 proti, 2 se zdrželi a jdeme velice rychle na Izrael. To je návrh 14, zahajuji hlasování. Ano, Izrael. Izrael, ano, Izrael, návrh 14. Zahajuji hlasování. Stále máme možnost hlasovat, všichni mají Izrael. Paní Stevens, eh, eh, vy máte procesní námitku, nebo? Ne, tak budeme dále hlasovat. Takže eh, ano, konec hlasování, pardon. Zamítnuto. A teď tedy návrh 18. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. No prosím, řekněte nám, co chcete říct. V mezidobí jsme na návrhu 11. Paní Stevens. Příspěvek ze sálu bohužel není slyšet. Ne, je to opravdu Izrael. Rozhodně je to Izrael. A návrh 11. Takže prosím, připravte si Izrael. Jsme u návrhu 11. Takže návrh 11. Zahajuji hlasování. A rozhodně Izrael, přátelé. Je to na straně 9. Tak prostě strana 9 hlasovacího seznamu, návrh 11. Nebo ne? Aha, pro boha. No nic, tak nic, Storno, omlouvám se, vynechal jsem návrh 43. Na, tady, tady strana 8, nikoli strana 9, strana 8. Řekl jsem strana 9, ale to bylo špatně. Nalistujte si stranu 8 a až si ji nalistujete, tak si najděte návrh 43 a pak hlasujte. Zahajuji hlasování. Tak, Návrh 43. Hlasovali všichni k návrhu 43 na straně 8. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď návrh 11 z úvodních ustanovení. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. A teď návrh 4. Návrh 4. Zahajuji hlasování. Jsou právní východiska. Návrh 4. A ono to... Aha, tak nehlasujeme o návrhu 4. Tak místo toho si uděláme závěrečné hlasování. Máte pravdu, máte pravdu. Takže závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. To je přijato. 43 pro 5 proti 1 se zdržel. Teď Tunisko. Tunisko, prosím všichni. Návrh 12. Tunisko. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Konec hlasování zamítnuto. A teď budete potěšeni, že jdeme rovnou na závěrečné hlasování. To je takový dáreček. Závěrečné hlasování k Tunisku. Zahajuji hlasování. Závěrečné hlasování k Tunisku. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato 42 pro 2 proti 5 se zdrželo. Jdeme na Maroko. Maroko, prosím pěkně, návrh 12, zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je zamítnuto. A jak mi tady všichni říkají, jdeme opět na závěrečné hlasování. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato 41 pro, 2 eh, proti 5 se zdrželo. Libanon, Libanon, prosím pěkně. Návrh 12. Zahajuji hlasování. Libanon. Nevím, kdo tady mluví o Egyptě, chcete mě zmást, ale Libanon. Eh, SAD, prosím, rozhodněte někdo, jak budeme hlasovat. Eh, hlasování je zahájeno. Dobře. Konec hlasování, to je zamítnuto. A teď, kolegové, návrh 47, to by mělo být na straně 7 vašich seznamů. Návrh 47 zahajuje hlasování. Konec hlasování. To je zamítnuto. A teď závěrečné hlasování. Eh, zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato 42 pro 2 proti 5 se zdrželo. Teď tedy Egypt. Návrh 13. Návrh 13. Zahajuji hlasování, samozřejmě. Konec hlasování. Zamítnuto. Takže teď návrh 16, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 24, zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je zamítnuto. Návrh 25. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 42. A to najdete na straně 7. Ne, ne, moment, moment, moment, moment. Tak ne 42, ale 53 na straně 8. Návrh 53, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď návrh 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. A teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A to je přijato. A teď jdeme na Alžírsko. Návrh 12. Skoro jako šampionát tady. Takže Alžírsko. Návrh 12. Konec hlasování. A vy jste hlasovali špatně. Aha. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 47 na straně 7. Návrh 47. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je zamítnuto. A teď závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. a to je přijato. 41 pro, 2 proti, 5 se zdrželo. A to je všechno, je to tak? Takže to je konec hlasování. Děkuji vám za pozornost. Omlouvám se za chyby. Kolegové, eh, než přejdeme k dalšímu bodu, technici musí restartovat systém, takže to bude zhruba pět minut trvat. Takže vyhlašuji zhruba pětiminutovou přestávku. Děkuji za pochopení.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

Vážení kolegové, budeme pokračovat. Eh, mikrofon nám fungují. Děkujeme technikům za to, že se podařilo vše zprovoznit a začínáme bodem 18. Pan Motis je na místě, můžeme začít. Sorry, colleagues, very confused. Vážení kolegové, to dopoledne je velice chaotické. My jsme zatím nedokončili eh, bod k tomu usnadnění malin. Je jediným stínovým zpravodajem, který je na místě. Bohužel paní Wikström, nevystoupila, paní Engel taky ne, ale říkám si, jestli bychom neměli dokončit tento bod, jinak by to uh, bylo nevhodné tento bod nedokončit, akorát nám nefungovaly mikrofony, jeden ze stínových zpravodajů je na místě, můžeme tedy dokončit tento bod. Malen, prosím. Prosím, jako stínová zpravodajka za GUE, můžeš se prosím vyjádřit. Děkuji. Děkuji vám. Je Mezinárodní den uprchlíků, takže je to velice dobré usnesení. Proguje velmi důležité usnesení. 27 tisíc mrtvých utopených ve středozemních moře. A to jsou jenom známé případy umrtí. Ta čísla budou určitě větší. Naše stanovisko je to, že jsou to hrdinové, kteří zachrání život, ať už jsou to účastníci misí nebo uh, neziskové organizace, námořní lodě, komerční lodě, ať je to kdo je to, jsou to hrdinové. Italská vláda v tuto chvíli se vlastně chlubí tím, že porušuje mezinárodní právo a že nedodržuje základní humanitární principy, což je cesta zpět a myslím, že to, tato rezoluce je krokem proti takovým trendům a pokud chceme být morálnější než americký prezident, který odděluje dospělé a děti, tak eh, bychom skutečně měli dodržovat humanitární principy a eh, právo. Eh, my jsme od počátku kritizovali směrnici o usnadnění do jisté míry. Toto je ovšem výjimka. Humanitární pomoc bychom měli vyjmout. To znamená, že pak, že nejsou finanční příjmy, a finanční zisk, tak by nemělo docházet k kriminalizaci. A myslím si, že členské státy by měly být přinuceny k tomu, aby toto uplatňovalo. Eh, chceme ovšem mít naprosto jasno v tom, co předkládáme komisi a hlavní směry ty určitě vítáme. Děkuji. Děkuji, Malin. Je to nepříjemné, že byl tento bod eh, přerušen technickými problémy. Další poslanec Judith z Argentiny je jediná poslankyně, která se k tohoto tématu ještě eh, věnovala, ale teď zrovna vyšla ze sálu. Asi přejdeme k dalšímu bodu, takže výjimečně poprosím paní z Argentiny, až se vrátí, aby se ještě vyjádřila. Každopádně k tomuto budu se bude hlasovat 25.6. a všem děkuji za pozornost. A v tuto chvíli se již vracíme zpátky k pořadu jednání. Bod 18. A vítám pana Morčiu. Prezentace komise aktuální situace v případě readmisních dohod a další opatření Evropské unie k průběžným pracem na readmisních dohodách. Vítám tedy zástupce generálního ředitele pana Morču a děkuji Simonovi za to, že nás pravidelně informuje a že se účastní i individuálních setkání. No, mnohokrát Simonovi děkujeme za průběžnou práci. Samozřejmě komise má povinnost pravidelně informovat parlament, ale zvláště pokud jde o toto téma, tak je zde povinnost dána každých šest měsíců a samozřejmě to je velice důležité. Informace byly předloženy v písané podobě o aktuální situaci rádmesních dohod. A ještě než dám slovo panu Modi, tak bych eh, chtěla říct, že jménem výboru Libe jsou zde nadále určité obavy týkající se opatření EU a výhrad oproti mezinárodním dohodám. Je to tedy určité varování, co se týče zacházení s výhradami. Děkujeme vám mnohokrát za to, že jste nám, Simone, průběžně podával informace. Tuto chvíli už vám dávám slovo. Omlouvám se za to, kolik lidí opustilo uh, sál. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, eh, členům výboru Libe, že mohu představit tuto práci. Já si myslím, že jedna, jeden z nejdůležitějších problémů je zde právo návratu pro ty, kteří nemají právo zůstat a povinnost původního státu eh, provést readmise. Dovolte mi, a já si myslím, že vždycky je důležité si dané téma zarámovat. To, tohle není e, náš cíl týkající se návratu. My chceme stabilní a předvídatelný rámec, kde e, bude dosažena vyváženost mezi odpovědností a spravedlností. A pokud hovoříme o rádmese, tak se snažíme věc řešit humánním způsobem, efektivním způsobem. Je to jeden z nejnáročnějších úkolů naší doby. Musíme postupovat holisticky. A o co se snažíme? Snažíme se o reformu azylového eh, systému, vybudovat další budoucí eh, kroky a partnerství, jak v rámci Evropské unie, tak mimo ní. A naše úsilí chránit lépe eh, vnější hranice, řešit eh, původní příčiny, chránit migranty a bojovat proti převaděčům. Už tyto kroky dosáhli určitých úspěchů. Já nechci říct, že usínáme na Vavřínech, ale ve spolupráci s UNHCR se nám podařilo dosáhnout určitých mm, dobrovolných návratů v případě Libie, Nigeru od začátku programu ochrany migrantů v roce 2017. Jsme už pomohli 24 tisíc zranitelným migrantům navrátit se domů. A u 33 tisíc jsme provedli nějakou formu reintegrace a naše úsilí bylo do veliké míry zintenzivněno. U, u těch, kteří jsou zodpovědní, ti, kteří obchodují s lidmi, ti, kteří fungují jako převaděči, například v Nigeru. V roce 2017 došlo k 86 zadržením a 79 odsouzením se snažíme rovněž podporovat eh, hledání eh, osob v poušti. 11 lidí, které byli opuštěni v roce 2017 na, na poušti těmito převaděči. A my jsme tedy řešili otázku původních příčin. V tuto chvíli existuje fond EU Afrika Běží 180 programů ve čtyřech regionech. 2,5 miliardy euro na te, te, tento účel bylo vyčleněno a my v současné době spolupracujeme s celou řadou členských států a snažíme se vytvořit bezpečnou trasu z Afriky. Já jsem právě na, na toto upozorňoval od počátku. My se snažíme na všech frontách pracovat na tom, aby Evropa nebyla pevností, ale aby byla bezpečným rájem pro ty, kteří potřebují a zaslouží si ochranu. A měli bychom nadále dodržovat všechny naše hodnoty a standardy a musíme poskytovat ochranu těm, kteří Eh, ji potřebují a ti, kteří se nekvalifikují na žádnou takovouto ochranu, nemají právo zůstat, tak ti musí se navrátit. A když jsme se naposledy sešli 27. listopadu, tak jsme téma probrali poměrně podrobně. Já jsem tedy vyrozuměl, že nemáme příliš času, protože tlumočníci zde budou pouze do 12.30. Já jsem vám poslal informace před tímto zasedáním, ale nebudu vám je v tuto chvíli číst. Eh, jsou zde určité otevřené otázky, které se týkají hlavně vývoje v dalších zemích. Já jen zopakuji, máme zde evropské právo a lidé mohou být navraceni poté, co proběhne pečlivé posouzení jejich případu. Jsou zde záruky, podmínky, povinnosti členských států provést takové posouzení a vyhodnotit i otázku dodržení principu non-refoulement. Jsou to pravidla, která nelze obcházet a v květnu Eurostat vydal informaci o návratech za rok 2017 a já jsem ta čísla vám zaslala v dopise minulý týden a z toho plyne, že zaznamenáváme, že to, ta čísla návratů by se měla e, zvyšovat po maximálních číslech u příjezdu v roce 2015 až 2016. Eh, rovněž jsme zaznamenali eh, pokles neúspěšných azylových řízení z roku 2015 až na 42% v roce 2017. To samozřejmě působí situaci, kdy je více osob, které eh, se musí navrátit. Což je, co je zajímavé a co plyne ze statistiky Eurostatu, je to, že celkový počet návratů bez ohledu na politický význam se eh, snížil v roce 2017 o 20%. 226 tisíc to bylo v roce 2016 a 189 tisíc v roce 2017. U návratu vidíme pokles z 46, tisí, z 46 v roce 2016 na 36 v roce 2017. Je zde spousta důvodů, možná jeden z nich bude ten, že ti, kteří se navraceli v roce 2017, byli ano, eh, V té době jsme zaznamenali celou řadu osob eh, ze západního Balkánu, u nich je návrat jednodušší. Uh, Eh, návraty do spolupracujících zemí fungují docela dobře a já mám za to, že readmisní dohody, které byly eh, uzavřeny, my, myslím, že znamenají, že naše členské státy jsou schopny navracet osoby ve standardních situacích, ale je zde určitá skupina migrantů z nespolupracujících států, které nespolupracují v rámci místních dohod a počet těchto osob se navyšuje, což znamená, že stále více lidí žije v Evropě v se váku. Právo zůstat nemá, ovšem země původu je nepřijímá a myslím si, že vyhlídka slibná je taková, že bychom získali lepší spolupráci ze strany těchto zemí původu a že by členské státy efektivně mohly naplňovat návratovou politiku. Na úrovni Evropské unie děláme maximum pro to, abychom členské státy v tomto cíli podpořili Máme zde eh, hraniční agenturu, která má posílený mandát v právě v oblasti návratů a návratových operací. Jen abych uvedl příklad, eh, do konce dubna tohoto roku eh, Evropská agentura pro ostrahu hranic uspořádala 111 návratových operací v členských státech a to srovnáváme s 39 v roce 2016. Vidíte tedy ten docela významný nárůst. Eh, zahájili jsme nebo podepsali jsme smlouvu s Evropskou reintegrační sítí, která začíná pracovat 1. července a bude pomáhat efektivním návratům v Evropě tím, že bude usnadňovat návratové operace a bude se snažit sledovat inovativní reintegrační balíčky u dobrovolných návratů. My stále ještě preferujeme, a to je potřeba říci jasně, dobrovolné návraty. To je preferované řešení. Zaznamenali jsme, že všechny členské státy již mají eh, funkční systém asistovaných dobrovolných návratů. V celé řadě případů je to financováno evropskými fondy. A když se podíváme na evropské návraty, tak eh, jsme zaznamenali trochu pokles v posledních statistických číslech o 20 když se podíváme na ty nucené návraty, tak zjistíme, že dobrovolné návraty fungují tam, kde je určitá vyhlídka případného nuceného návratu. A v případě, že migrant nespolupracuje, tak nucený návrat je stále variantou. A já mm, bych eh, řekl, že zde je určitá příležitost eh, pobízet více k dobrovolným návratům. To je přesně ten okamžik, kdy potřebujeme, aby migranti spolupracovali se zemí původu. A myslím, že je zde možnost i spolupráce na úrovni Evropské unie, Eh, v rámci readmisních dohod. Eh, některé členské státy, ne všechny, mají uzavřenou readmisní dohodu, svoji vlastní readmisní dohodu. A pan předseda uvedl, že parlament přikládá velký důraz na sestavení priorit tam, kde jsou dány právní povinnosti. A já musím říct, že my v komisi chceme vždycky posilovat právní povinnosti tím, že uzavíráme formální readmisní smlouvy. Vždy, kde je to možné, tak je uzavíráme a s celou řadou zemí a řekl bych možná se většinou zemí jsme je uzavřeli. Ovšem, musíme stále ještě pamatovat na to, že přijetí návratu eh, občana, který nezákonně eh, odešel, je určitě právní povinnosti a je třeba pamatovat na politickou citlivost tohoto tématu a administrativní flexibilitu a preference. Je třeba posílit tuto spolupráci a snažit se o dosažení výsledků s tím, že budeme pamatovat na dodržení mezinárodního a evropského práva. Někdy jsou to praktická opatření, která jsou důležitá, zvláště tam, kde partneři nechtějí uzavírat rádmesní dohody. Já myslím, že když hovoříme o těchto právně nezávazných readmisních dohodách, takže upozorníme, že, to, že tí, těmito se nevytvářejí nové právní povinnosti. To je spíš operativa, strukturovaná, efektivní spolupráce readmise vlastních státních příslušníků. Já si myslím, že to v roce 2017 neslo užitek. Eh, počet příjezdů do Evropské unie se snížil, zvláště také v oblasti řešení naší migrační politiky, ale vidíme mezi tímto poklesem a odstrašujícím, odrazujícím efektem readmisní dohody určitou korelaci. To zaznamenáváme. Zároveň říkáme, že platí, že ty méně spolupracující země, jako je Etiopie, Guinea, Bangladeš, v tuto chvíli již přejímají odpovědnost za své státní příslušníky, kteří nemají právo zůstat na území Evropské unie. V tuto chvíli již realizují opatření stanovení totožnosti a tak dále, což si myslím, že je docela velký úspěch oproti situaci, kdy jsem s vámi zasedal naposledy. A zaznamenáváme čím dál častěji, že už v původní, v té prvotní fázi jsou ta čísla jednotlivých členských států docela nižší. Já nebudu opakovat vše, co jsem podrobně zpracoval písemně a na začátku měsíce vám zaslal, ale myslím, že je potřeba pamatovat na všechny ty mm, údaje, které byly písemně předloženy. Nechci opakovat to, co jsme zpracovali do zprávy 16. května, ale jen poukáže na několik eh, událostí za poslední šest měsíců, což jsme zaznamenali, jak jsem říkal na začátku. Když neřeknu nějakou konkrétní zemi eh, přesně, tak mohu určitě se k takové zemi vyjádřit v průběhu otázek a odpovědí. Za poslední týden měsíce došlo k opravdu velkému pokroku. Začneme v Kambi, což je oblast, kde nemáme žádné formální, uzavřené formální povinnosti. Gambijské mm, úřady nás informovaly o tom, že existuje určitě ta politická dohoda osvědčených postupů ohledně návratu. My jsme se k tomuto připojili, souhlasili jsme a taková dohoda by měla asi za 6 měsíců vstoupit v platnost. E, opatření jsou již k dispozici, pak Afghánistán. E, to je velice citlivá oblast, kterou sledujeme. Zde si myslím, že důležitou novenkou to, že na posledním zasedání Evropského azylového úřadu které, který řídí velice schopný exekutivní ředitel, tak byla přijata zpráva k Afghánistánu, hlavní směr k Afghánistánu, hodnocení, společné hodnocení členských států a jejich azylových úřadů, výklad situace v zemi a podklad pro rozlišení situace v jednotlivých provinciích eh, Afghánistánu. Já myslím, že to je velice důležitý nástroj, který může podpořit eh, tak tolik potřebnou konvergenci v Afghánistánu. Afghánistán je nadále jedním z nejdůležitějších států původu. Původně byl eh, druhý. V roce 2017 se počet snížil na 48 tisíc a podíl eh, uznaných osob se snížil z 65 na 45 v roce 2017. A my jsme podepsali v listopadu 2016 dohodu o dalším postupu s Afghánistánem, což myslím, že fungovalo velice dobře. Eh, v květnu jsme pořádali zasedání pracovní skupiny eh, k vydávání víz a videokonferencím a vydáváním dokumentů na území, kde není žádné afgánské velvyslanectví, je vždycky důležité rozlišovat mezi těmito osobami a provádět individuální posouzení. Co se týče Bangladeše, tak v roce 2017 byl Bangladeš na prvním místě mezi státy mimo Afriku, co se týče příjezdu. My jsme v tuto chvíli už standardizovali eh, příjezdy, návraty a Eh, řešení osob bez eh, povolení k pobytu. V dubnu probíhalo druhé zasedání pracovní skupiny a ministerstvo zahraničí přinutilo velvyslanectví, eh, aby tam, kde bylo jasně konstatováno, že nejsou dány cestovní doklady, aby došlo k znovu potvrzení politické dohody a standardnímu eh, uspořádání Etiopie je také téma, které vím, že vás eh, hodně zajímalo, jak víte, mesní dohody byly sjednány v roce 2017, kde bylo jasně řečeno, že jsou určité útvary pro vydávání cestovních dokladů. To byl největší problém u etiopských státních příslušníků. Tam úřady odmítaly u nucených návratů vydávat doklady. Zjistili jsme nakonec, že můžeme zatlačit na tyto úřady a říci jim, že jsou to jejich mezinárodní závazky, které musí dodržovat. A já jsem si vědom toho, že budeme potřebovat ještě uh, eh, tlumočníky na otázky a odpovědi, tak já uzavřu své vystoupení Gineu. Zde um, tato země byla u hlavní středozemní trasy na třetím místě, ale v červenci 2017 jsme stanovili rámec pro identifikaci návratu. Uh, Myslím, že se podařilo i tedy s ohledem na obtížnou situaci zajistit administrativní zázemí. Některé členské státy už dosáhly jistých pozitivních výsledků, ale já bych stále rád, aby členské státy více využívaly toto zázemí Ehm, zaznamenali jsme lepší vztahy s konzulárními úřady a zaznamenali jsme první společnou návratovou operaci, která proběhla dobře. Takže dochází k určitému pokroku, pomalému pokroku, ale v tuto chvíli již zaznamenáváme, že návraty jsou realističtější vyhlídkou ta, i tam, kde jsou návraty nucené, i tam, kde jsou eh, dobrovolné v rámci důstojného reintegračního balíčku. We, we have, uh, Děkuji, máme pár minut, jelikož tlumočení končí ve 12.30. Následovat bude jednání pouze v angličtině, takže poprosím prve, nejprve Kristýnu. Marie Kristýn, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Chci připomenout, že máme Mezinárodní den uprchlíku a že počet uprchlíků se zvýšil o 3 miliony. Dvě třetiny těchto osob podle terminologie UNHCR jsou eh, Syřani, Afgánci již z Jižního Sudánu a Somálci. Takže když vás slyším, a to není samozřejmě poprvé, kdy bychom nesouhlasili, tak eh, těžko chápu některé věci. Děláme jako kdyby azylové právo bylo nějak homogenní v Evropské unii. Jako kdyby všichni příslušníci třetí země měli stejnou příležitost eh, dostat azyl bez ohledu na stát. Tak to není. Pro Afgánce to tak není. Existují některé druhotné pohyby mezi Německem a Francií, protože Francie má vyšší eh, procento příjmu Afgánců než v Německu. Takže já vás samozřejmě s, eh, já vám s potěšením eh, naslouchám tomu, že preferujete dobrovolné návraty. Já, já myslím, že když to budou pouze dobrovolné návraty, tak to bude více odpovídat tedy situaci těch osob. Vy nám říkáte, že někdo že země mají povinnost přijímat eh, příslušníka, který opustil svou zemi. Ale je také článek 13 eh, Univerzální deklarace lidských práv, že každý člověk má právo opustit svou zemi. Jak eh, to sloučit? Včetně toho, když žádáme, říkáme, že tedy orgány že musí zajistit identifikační procesy, zajistit eh, cestovní doklady. No u Etiopie to, o tom dost pochybuji. A kdyby sudánská policie přišla na území mého státu někoho identifikovat, 250, které byly poslány do Sudánu, někteří byli okamžitě, eh, okamžitě eh, poté mučeni hned po návratu. Takže ten to, že se tedy počet eh, lidí s udělením statutu prchlíka má snižovat a tak dále. Když přihledneme k tomu, co se děje ve světě, tak myslím, že máme opravdu problém. Musíme zohlednit eh, globální uprchlickou krizi. Ale my děláme přesně pravý opak. Ana Gomeš? Děkuji vám. Já naprosto souhlasím s tím, co řekla Marie Christine Veržio. A chci dodat, že jsem se vrátila z mise hlavně terorismu do Katánie, kde jsme potvrdili a přesvědčili se, že příliv uprchlíků a migrantů se dramaticky omezil. Zároveň však, teď také to vnímám tak, že některé členské státy nejenom, že jsou neschopné, ale oni záměrně umožňují těm mafiím převaděčů, aby e, převádění řídili. Když se třeba dívám na tu loď, která každý den přiváží lidi z Malty do Katánie, když víme a komise ví, že teď probíhá velký skandál ohledně prodávání šengenských národních víz libijským státním příslušníkům, alžírským státním příslušníkům. Po tisících. Každý si s takovým vízem z Malty může eh, objednat, eh, se může nalodit eh, na tu loď do Katanie. A problémy se děly na letišti přesně z téhož důvodu. Takže a členské státy si prostě evidentně přejí, aby to převaděči měli pod palcem. Vy jste zmínili UNHCR, ten program podporovaný Evropskou unii, návraty do Libie. Podívejte se tady z Libie do, z Libie do, do zemí původu. A co může komise říct ohledně toho, že poslední seznam sankcí zahrnuje šest lidí, tři jsou jednoznačně eh, velitelé milicí a dva z nich jsou financováni Evropskou unii. Řídí detenční centra, kde dochází k mučení, a oni vedou ty sítě, které pak lidi nakládají na lodě. Třeba operace Sofia, kde není možné je zachránit, protože fašista Salvini obvinuje nevládní organizace. A nevládní organizace však zachraňují lidi, protože nikdo jiný nezachrání náš formát CSDP, operace Sofie, tento, tato mise nemá mandát lidi zachraňovat. Jistě, že je zachrání, když na ně narazí na moři, ale nemají mandát přímo vyjet, aby někoho zachraňovali. Takže to musí dělat nevládní, nevládní organizace. Má otázka na vás. Je, může komise nějakým způsobem vysvětlit ty prostředky, které byly vynaloženy na financování těchto lidí, kteří jsou přitom na seznamu lidí vystavených sankcím podle OSN. Jak tohle může pokračovat? Jak je možné, že se nezhostí členské státy odpovědnosti? Já je obvinuji přímo eh, z toho, že v podstatě napomáhají sítím lidských převaděčů, kteří přináší, eh, přiváží lidi do Evropské unie. Takže tlumočníci končí přesně ve 12.30 z důvodu protestní akce. Takže prosím, kdybychom to mohlo, mohli dokončit. A pak dám slovo panu Morašovi. Morty tedy. Já sympatizuji s, s eh, kroky eh, s, s eh, protestní akcí našich tlumočníků. Děkuji vám za ten dopis. A je dobré, že je, stále více vycházíme z konkrétních dat a skutečností. Ještě další záležitost. Bylo by možné příští týden, kdyby ty země, které jste zmínil písemně, byly i v nějaké tabulce, zejména Etiopie eh, a ten počet navrátil, navrátilců bude nízký, ale i tak by bylo dobré se na to podívat abychom, protože to relevantní z hlediska našeho pochopení, abychom chápali, jaké jsou výsledky všech těch readmisních dohod, je, ať už jsou formální či neformální. Za další. Unikla, uniklo mi prvních pár minut, ale můžete nám prosím říct ohledně vyjednávání s Tuniskem, Marokem a dalšími státy, tak se vždycky je sporný bod ohledně toho, že oni, Evropa žádá, aby brali nejenom své státní příslušníky, ale i ti, kteří pouze těmito zeměmi procházeli do Evropské unie. Což pro takové země jako eh, Tunisko nebo Maroko eh, je těžko pochopitelné. Takže měníme nějakým způsobem ten eh, náš, ta naše přání ohledně těchto readmisních dohod. Já jsem sice skeptická v tomto ohledu, ale myslím si, že azylová politika mm, jde ruku v ruce s, také s politikou návratu. Takže jak, jak na tom jsme? Říkáte, že není žádný pokrok. Ehm. A, ale k Etiopii. A ehm, vím, že to je další bod na pořadu jednání zítra. Um, ale já to zkusím říct teď hned. Je to taková složi, složitý konstrukt, je to určitá dohoda, která nebyla publikovaná, ale bylo to odhlasováno na zasedání uh, rady, tedy zeměděl, ministru zemědělství, ale říká se, že to není právní dokument, že z toho nevyplývají žádná práva a vyjasňuje se tam, že nejenom hovoříme o dobrovolných návratech, ale o, také o nedobrovolných návratech. <coughs> Znáš, že Etiopie akceptuje nedobrovolné návraty. To není v souladu e, s tím, co se říká o Africe a Abidžanu, kde že mají být návraty pouze dobrovolné a také s tím, co řekla etiopská ambasáda, to znamená, že eh, přijme lidi pouze dobrovolně. Můžete případně nějakým způsobem eh, toto rozvést? Eh, tento dokument, který byl prohlasovan, eh, který byl schválen radou a který je základem pro vracení lidí. A kdy to parlament oficiálně tento text, kdy ho dostane? Pane Morty, máte dvě minuty. Ještě dokud máme překlad a pak už musíme přejít do angličtiny. Děkuji. Takže já řeknu tím, co říkala paní Verša. Já myslím, že skutečně důležité ještě jednou zdůraznit, žádné návraty nucené eh, nejsou možné bez individualizovaného procesu, který podrobně přihledne k situaci toho jednotlivce země, z níž pochází. Také existují odvolací eh, procesy v naší legislativě, které umožňují těmto lidem, pokud nejsou spokojeni s tím rozhodnutím ho spochybnit před soudem a soud může poté učinit eh, poslední rozhodnutí. Musíme eh, to říct zcela jasně. Není eh, tu řeč o nějakém navracení lidí, jejichž azyl, kteří dostali azyl. To ne. O tom navracení není. Jsou to návraty lidí, kteří po ne, naprosto individualizovaném řízení Ehm, nebyli shledáni způsobilí k obdržení azylového eh, statutu. Ale máte pravdu, a tady v tom tady souhlasíme, že stále ještě existují eh, značné rozdíly mezi ehm, těmi procenty udělených eh, azylů třeba u Afgánců, kde někde to je to jedna pro jedno procento v jednom členském státu, v jiném členském státě je to 99%. Proto z toho vyvozuji a vítám, že ty první pokyny a informace od EASY, které mají být určitým společným základem pochopení jazové situace, které mají trochu sladit eh, ten, tento prostor, tak já si myslím, že jakmile ten návrh transformace eh, té podpory do eh, agentury, tak bude dokončen, tak z toho může být tedy, tak to bude daleko konzistentnější. Pomůže to a také to odradí od případného hledání nejlepších podmínek azylu, takzvaného asylum shopping. Eh, jinak naše přednostní politika eh, je vždy eh, pro, pro, hm, se kloní k tomu, aby byly návraty dobrovolné. Used or wanted or accepted by the potential returnees if there is also a perspective of forced return. Without that perspective, very often many of the people. A mnoho lidí, jejichž azylové uh, žádosti byly odmítnuty,